Myslím, že bychom se měli pomalu pustit do práce. Ráda bych ubírala našim řečníkům cený čas na diskusi s nimi. Takže dovolte, abych nejprve prošla ty běžné formality. Požádám vás o souhlas s přijetím, o souhlas tedy s návrhem pořadu dne. Vidím, že není námi, tak děkuji mnohokrát. Nyní sdělení předsedkyně. Mám jich pro vás několik, pokusím se projít co nejrychleji. Nejprve zítra dopoledne nás čeká výměna názorů, plánovaná výměna názorů s paní Elenou Salgado, předsedkyní Rady ECOFIN, která bohužel opět musí odložit své vystoupení v našem výboru. Ten nový termín vám sdělíme co nejdříve. Ráda bych všem připomněla, že jsme ji pozvali podle článku 121.5 smlouvy takže by skutečně měla přijít mezi nás a vysvětlit nám situaci ohledně doporučení o e, multilaterálním dohledu vůči Řecku. Namísto zrušení zítřejšího dopoledního pořadu dnes jsem navrhla, abychom tento čas využili pro projednání aktuální situace v Řecku a, a dalších bodů, které by případně členové výboru si přáli projednat. Čekám na finální souhlas koordinátorů s tímto řešením. 10. května nás čeká mimořádná schůze v pondělí odpoledne, během níž budeme hlasovat jako o e EIFM, o směrnici EIFM a o balíčku finančního dohledu, respektive o návrze, návrzích zpráv s tím souvisejících. Pokud je o poznací návrhy s těmito balíčky, víte, že to je dosti objemné ve všech jazycích, a i když už byly jednou distribuovány dokumenty, nebudeme je tedy znovu distribuovat na schůzi příští týden. Budou ovšem k dispozici na webových stránkách dokumenty k zasedání našeho výboru a e, bude tady i pár složek, složek pro konzultaci v místnosti během hlasování. A vzhledem k tomu, že ten papír, na který byste to musel vytisknout, by vedl na dva lesy, tak to nebudeme tisknout znovu. Také bych ráda informovala členy výboru, že proběhne mimořádná schůze ve Štrasburku ve čtvrtek 20. května od 9.30 do 11.30. Rovněž vás musím informovat o tom, že koordinátoři se věnují, respektive získali podrobnosti o dvou nových členech Evropského statistického poradního výboru. Jsme žádáni o souhlas či nesouhlas s nominací těchto členů. Dostali jsme na to velmi málo času. Ten termín je, tuším, 7. května, čili do 5. května 15.00 se musí, musíme vyjádřit. Kurikulum víte, eh, těchto nominovaných členů byly také, byla také obeslána. A konečně návrh usnesení Eh, k širokým eh, směrům pro hospodářskou politiku, a hospodářské řízení a zprávu, economic governance. To bylo odloženo na žádost jednoho poslaneckého klubu, s tím, že tuto žádost podpořili dva další poslanecké kluby. To tady bude odloženo, ale možná se vrátíme k návrhu usnesení, eh, které by se týkalo pouze širokých směrů pro, širších směrů pro hospodářskou politiku. Eh, pokud je možné, že to rada odloží na říjen. Pokud je hospodářské řízení a zprávu, možná jste zaznamenali, že proběhne eh, mimořádné zasedání rady 7. května pro členy eurozóny. Domníváme se, že tedy eh, aktuální se následně po tomto zasedání rady k tomuto tématu vrátit. Omlouvám se za tolik sdělení a nyní ráda přistupuje k bodu 3 na našem programu. Sofie, vy jste k tomu chtěla něco říci? Poprosím o stručnost. To je spíše do zápisu. Myslím, že to je trošku nepříjemné překvapení, že nebudeme mít příležitost k vyměně názoru s předsednictvím zítra dopoledne. Ono je sice hezké eh, to odkládat a vést místo toho interní rozpravu, ale eh, jsme není, nacházíme se uprostřed situace, která se velmi rychle mění. A možná do té doby, než se paní ministerně konečně udělá čas na Evropský parlament, tak už nebude ani o čem jednat. Takže já skutečně doufám, že eh, no, nový předseda se spojí s předsednictvím a, nebo předsedkyně zjistíš, zda skutečně by nebyl nějaký eh, termín, který by se hodil. Já vás mohu ujistit, že eh, oslovím radu zcela jednoznačně, ale nakonec prostě nemohu paní Salgado nutit, aby mezi nás přišla, nemohu k tomu prostě nějak přimět a věřím, že se dostaví v nějakém brzkém časovém termínu. Není tady k bodu 3, tím je veřejné slyšení o dohodě Bazily 2 a revizi směrnice o kapitálových požadavcích. Jde o CRD e 4 a o zprávu z vlastního podnětu, kterou k tomu vypracováváme, s tím, že naším zpravodajem je pan Karas. Otmar Karas. Dovolte, abych přivítal naše řečníky, kteří se vysloví v tomto pořadí. Stefan Walter, Barbara Fron, Andrea Streichl a Adrian Blandl Vignal. Každý z nich bude mít cirka 10 minut, tady maximálně 10 minut. A potom bude následovat obvyklá diskuse. Pokud se někdo přeje vznést otáz, ať to prosím naznačí sekretariátu obvyklým způsobem. A nyní předám slovo našemu prvnímu řečníkovi, jejich kurikulum víte, jsme vám dali k dispozici, takže se omlouvám, že nebudu nějak dlouze naše řečníky představovat. Pan Stefan Walter je generálním tajemníkem Mazalického výboru pro bankovní dohled a myslím si, že to určitě stačí jako ospravedlnění jeho přítomnosti dnes ve výboru, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně jsem poctěn možností účastnit se dnešní schůze vašeho výboru a seznámit vás s činností Mazalického výboru v oblasti reformy eh, kapitálového a hotovostního rámce. Primárním cílem eh, reformního programu Mazalického výboru je zlepšit odolnost bankovního sektoru a tak podpořit eh, více udržitelný růst jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém výhledu. Finanční systém před krizí byl charakterizován těmito slabinami. Jednak příliš mnoho zadluženosti v bankovním a finančním systému a nedostatek vysoce kvalitního kapitálu pro absorpci ztrát, dále nadměrný eh, růst úvěru na základě slabých eh, standardů norem propisování a podcenění rizik eh, hotovostních a úvěrových, dále nedostatečné hotovostní nárazníky a příliš agresivní transformace splatností, Dále nedostatečné řízení rizika a slabé pobytky pro řízení rizika směrem k obezřetným dlouhodobým výsledkům, a to také prostřednictvím špatně nastavených eh, systémů odměňování. Dále nedostatečné eh, rezervy v bankách pro eh, oslabení inherentně pro cykličnosti finančních trhů a jejich účastníků a dále příliš mnoho systémového rizika, přílišná propojenost a společná, společné vystavení se podobným otřesům a také nedostatečný dohled a nedostatečné řešení problému příliš velkých ústavů pro to, aby je stát nechal padnout. Eh, krize byla zasílena finančním systémem, který vstupoval do krize s příliš velkou zadlužeností, nedostatečnými likvy, hotovostními rezervami a kapitálovými úrovněmi. Eh, jsem si jist, že kdyby bývaly standardy v oblasti regulace, normy v oblasti regulace byly přísnější, jak nyní navrhuje náš výbor, tak by krize byla méně vážná a zátěž pro daňové poplatníky také. Abychom napravili tyto zásadní nedostatky, Eh, naše reforma, program reformy navrhuje tyto cíle. To už se souvisí s, s mojí právě přenesou analýzou nedostatku před krizí. Jednak zajistit, že všechna závažná rizika budou dostatečně ošetřena, eh, včetně propočtu úrovně potřebného kapitálu. A Především se týká o obchodní činnosti, komplexní sekuritizace a deriváty. Dále chceme zajistit, aby vysoce kvalitní kapitál byl přítomen pro absorci ztrát ze všech rizikových zaangažovaností. To znamená silnější roli pro eh, běžný kapitál s příslušnými eh, úpravami a plnou transparentností. Za třetí, v průběhu času přejdeme eh, na poměr zadluženosti podle plíře 1, který bude sloužit jako záklopka pro rizikově založené požadavky a pomůže vybudovat zadluženost napříč svým takovým sektorem. Dále Podpoříme do budoucna zaměřené rezervy a proti cyklické kapitálové nárazníky, které by zvýšily odolnost eh, čelit když eh, nutně přijdou. Dále zavedeme minimální globální standardy pro měření a kontrolu či ovládání eh, hotovostních rizik. Dále posílíme regulaci a dohled nad systémově důležitými bankami. Přinutíme internalizovat riziko, které vytvářejí pro širokou veřejnost. Dále posílíme řízení a zprávu rizika, čímž navážeme na proces eh, přeskumu dohodu podle pilíře číslo 2, zlepšíme tržní disciplínu posílením zveřejňování informací podle pilíře 3 pro riziková, rizikové profily a kapitálovou přiměřenost podniků a dále podpoříme praktické přístupy k zlepšení řízení eh, přeshraničních bankovních situací. Naše reformy, které eh, integrují mikroobezřetností a makroobezřetností prvky, jsou nastaveny tak, aby byly přiměřené jednotlivým obchodním modelům bank a také širším rizikům, které určité činnosti a instituce představí pro celý systém. Značná část reform je zacílena na ty firmy a činnosti, které jsou systémové povahy. Konkrétně jde o to, že kapitové požadavky se navýšily pro činnosti v oblasti obchodního portfolia, Eh, úvěrové riziko proti strany a komplexní sekuritizace, složité sekuritizace a resekuritizace. To, co neprochází clearingem přes eh, centrální protistranu, bude podrobeno vyšším kapitálovým požadavkům a tedy se eh, zvýší pobídka k tomu používat centrální protistranu. Jakmile přijmeme mm, kritéria podle různých obchodních modelů a různých systémových rizik. Všechny banky budou muset podložit svoji zaangažovanost vysoce Eh, kvalitním kapitálem, který bude eh, eh, absorbovat ztrát, umožní může absorpci ztrát na bázi going a gone concern. Budeme také věnovat a věnujeme zvýšenou pozornost jedinečným situacím neakciových firm, družstev a spořitelen. Dále očekáváme, že všechny banky budou budou eh, budovat rezervy nad minimum v dobrých časech, které potom budou moci být využity v horších ekonomických časech. Tyto proticyklické nárazníky umožní systém odolnější vůči otřesům a omezí riziko přelévání z finančního sektoru do reálné ekonomiky. Eh, při vytváření těchto reform, navrhování těchto reform věnujeme úzkou pozornost dopadu na celé odvětví a na ekonomiku jakožto celek, jak během přechodu na pravidla, tak dlouhodobě. Je pravda, že existuje velká veřejná podpora, eh, která umožnila záchranu bank a ty se nyní vrátily na úroveň zisku před krizí. A eh, tyto zisky je třeba využít pro budování kapitálových nárazníků a hotovostních a nikoli na vyplácení eh, prémií a Eh, zisku, rozdělování zisku akcionářům. Reformy z baselského výboru, které mají být dokončeny do konce tohoto roku, eh, vnesou jasno do nových eh, norem odolnosti, kterých by banky měly dosáhnout. Přechod na tyto normy zlepší důvěru v systém. Aktuální regulatorní požadavky zůstávají nepřijatelně nízké a nezabránili by ehm, té cestě směrem dolů, ve které jsou finanční ústavy nedostatečně kapitalizované, příliš zadlužené a nelikvidní. Například eh, aktuální požadavek, minimální, minimální kapitální požadavek je pouze 2% běžného kapitálu vůči rizikově založeným akt, podloženým aktivům. To znamená eh, rizikově vážená zadluženost minimálně 50 Přitom tady šlo o jednu z věcí, která nejvíce vlastně zesílila dopady finanční krize. Navrhujeme tedy mezinárodně harmonizované minimální standardy pro likviditu, což by umožnilo, že banka, zaručilo, že banka vydrží jeden měsíc eh, naléhavé zátěže. Eh, předsedkyně žádá řečníka, aby eh, trošku zpomalil, protože když někdo čte, obtížně se to tlumočí. Eh, náš výbor zavedl rigorózní proces, jehož cílem je vyhodnotit celkový dopad jeho reform. Naším cílem je dosáhnout větší odolnosti bankovního sektoru a tak podpořit eh, maximálně udržitelný růst. Tyto procesy zahrnují eh, například veřejnou konzultaci. Prosincové reformy v oblasti kapitálu a likvidity byly podrobeny rigorózní konzultace s veřejností. Výbor chce zajistit, aby zohlednil všechny zásadní dopady svých reform a pobytky, které tyto reformy vytvářejí. Dále za druhé hodnocení dopadu. Mazilský výbor vede komplexní studii kvantitativních dopadů, aby vyhodnotil dopad reformního balíčku na jednotlivé banky a na bankovní odvětví. Dále kalibrace. Vazilský výbor provádí analýzu, která má určit eh, kalibraci nastavení eh, celkových kapitálových a hotovostních eh, likvidní, likvidních požadavků, které jsou nutné pro zajištění odolnějšího bankovního systému. Dále hodnocení makronomických dopadů v průběhu přechodu na nový systém FSB, tedy Výbor pro finanční stabilitu a Bazilijský výbor v úzké spolupráci s, mezinárodní, s Bankou pro mezinárodní platby BIS a Mezinárodním měnovým fondem vyhodnocují dopad reform, v rámci různých možných období přechodu na nová pravidla, tak aby se zajistilo, že nebude ohroženo oživení ekonomiky. Do konce roku výbor eh, vypracuje vyvážený balíček reform, který zajistí bankovní sektor, který bude více odolný vůči otřesům a tedy bude moci zajistit více užitelný růst. Dále eh, vhodné časové řady pro implementaci a přechod budou využity tak, aby přechod na nová pravidla proběhl způsobem, který neohrozí růst. V minulosti tedy krize posledních všechny regiony světa, týkaly se nejrůznějších typů produktů a dotkly se všech obchodních modelů a tříd aktiv. E, nemůžeme samozřejmě s jistotou určit, jaký bude zdroj a příčina příští krize, ale můžeme již dnes nastavit základy pro to, abychom omezili dopady. A proto je kriticky důležité, aby všechny banky a země posílily odolnost bankovního sektoru zejména vzhledem ke globální povaze finančních trhů a rychlosti, s jakou se otřesy přenášejí z jedné země do druhé. Tato a předchozí krize ukázaly, že nejhlubší a nejdlouhodobější hospodářský pokles nastává, když se do vážných potíží dostane bankovní sektor a nemá již kapacitu k tomu, aby prováděl svoje Eh, hlavní funkce v oblasti zprostředkování finančních prostředků. Děkuji a těším se na vaše dotazy. Děkuji, říká předsedkyně. Všechny dotazy si schováme na později, protože eh, některé se možná budou překrývat. A nyní přistoupíme k prezentaci Barbary Fron, eh, která zastupuje skupiny, skupinu Santander a je zde zodpovědná za Bazile 2, řízení rizika, analýzu rizika a tvorbu rezerv. A Barbaro, prosím. Thank you very much for this... Děkuji za tuto příležitost, abych vám zde eh, řekla, jak vidí eh, Santander eh, návrh směrnice. Dnes se vyjádříme k tomuto návrhu obecně a poté konkrétně bych se podívala na dynamický způsob tvorby rezerv. Já nebudu procházet všemi slajdy, které jsou spíše takovým referenčním dokumentem pro vás. Santander plně podporuje cíle stanovené Basilejským výborem a Evropskou komisí a i podporujeme ten směr v jednotlivých kapitolách návrhu. Zároveň bychom chtěli eh, se k tomuto vyjádřit. Naše sdělení je za prvé, i když to nově navrhované nařízení se snaží řešit problémové oblasti, které se objevily během krizi, jako sekuritizace, OTC, obchod s deriváty a mezibankovní trh eh, s penězi, tak eh, zde Mm, eh, je pravda, že eh, banky byly tak tím, kdo přispěl k této krizi a proto je třeba zvážit především nedostatečnou kontrolu eh, nad tímto průmyslem a to, že neexistoval detailní i dohled nad veřejným sektorem, nad veřejně obchodovatelnými. Eh, tituly. A zdá se, že eh, tady ten eh, dopad byl obrovský a podle nás je třeba tedy Eh, splnit tyto cíle, které si stanovily regulační orgány. Za druhé si myslíme, že tento návrh ale nelze zvažovat izolovaně, ale je třeba se podívat na jeho kombinované účinky a i často ne, nežádoucí důsledky, které mohou eh, nastat pro konkrétní sektory. To je třeba to zanalizovat před rozhodnutím, což znamená, jaký bude dopad na reálnou ekonomiku, třeba na spotřebitele, jaký bude dopad na řádné fun- fungování finančních trhů a na, eh, jaký to bude mít dopad na, tradiční, eh, na změnu tradiční role bank. A teď se zaměřme na tu druhou věc konkrétně. Máme za to, že aplikace pravidel, mm, které se týkají finanční zaangažovanosti, tedy expozice, takže by se měla e, omezit ta expozice na jednu tu protistranu e, banky a že by se, se mě, neměly zahrnovat cené e, papíry banky a že by se měly vytvářet určité korelace mezi těmi úvěrovými modely jednotlivých bank, tak to by mohlo mít dopad na likviditu v jednotlivých bankách, a to především v malých středních sousedních státech. A to by mohlo eh, zde eh, potom eh, ti investoři by u některých bank to viděli jako méně atraktivní a i by pro ně tedy ty výplaty dividend nebyly atraktivní vzhledem k těmto pravidlům. Dále je třeba eh, eh, klást větší eh, důraz na kvalitu likvidity a kapitálu, i když z obezřetnostního pohledu i to může mít mm, vedlejší účinek především v tom, že by to mohlo vést ke koncentracím a k nežádoucím typům chování na trhu. A to není v souladu s interní politikou, kde se naopak snažíme snížit eh, tu závislost na jednom či omezeném počtu zdrojů financování. Santander eh, si cení toho cíle, to znamená nastolit eh, rovné podmínky, ale víme, že zatím eh, tento cíl není dosažitelný, vzhledem k tomu, že zde máme jednotlivé, tedy máme zde různé vnitrostátní úpravy, které se týkají zdanění obchodních společností, což znamená, že mm, Investice do kapitálu vedou k různým výsledkům v různých státech a máme zde i navíc ještě různé lokální režimy, které se týkají akciového kapitálu. A e, nebo e, se to týká i e, těch tedy způsobů nakládání se starými aktivy, grandfathering. A dále to může mít velký dopad Eh, na věci jako eh, jako poměrové ukazatele, které se týkají zadluženosti a eh, protože se zde má zavést takzvaný leverage ratio a to by mohlo vést k tomu, že některé by mohlo dojít k tomu, že některé banky by nemohly působit na trhu, byly by převzaty jinými. Proto si myslíme, že je třeba skutečně zavést reálný dialog mezi soukromým sektorem, veřejným sektorem a měřit dopady a testovat jednotlivá pravidla a vytvořit ty správné pobídky a vytvořit nový regulační rámec, který by uspokojoval očekávání obou stran a který by i bránil budoucím krizím, ale s tím, že banky by se chovaly jako soukromé subjekty, eh, působily v kontextu eh, rovných podmínek a kde ten mm, trh by sám rozhodl, co je dobré, co je špatné. A pouze takto bude zajištěna, zajištěna stabilita finančního sektoru. A nyní podívejme se na hlavní téma, mm, a to, jsou, to je tvorba rezerv. Než se podívám na eh, ty technické detaily, tak vysvětlím, proč eh, je třeba vytvořit vhodnější systém, který je eh, zásadní potom pro stabilitu celého sektoru, protože ekonomika ta podlehá periodickým cyklům, kdy existují dobrá léta, horší léta a dokonce i recese. A tudíž banky by měly si šetřit, aby si ušetřili na ty špatné časy ale e, zatím pouze tedy ta účetní pravidla, to, e, e, ta se na to dívají z krátkodobého pohledu a tato neumožňují zatím, tedy neumožňují to připravit se na ty doby, špatné doby, ale ve Španělsku máme určitá pravidla, určitý tedy režim, který my podporujeme a který by se měl aplikovat a takže eh, je to, zdá se to být jednoduché, ale proč toto téma je pořád tak nejasné a diskutovatelné? Já myslím, že důvody eh, eh, jsou takové. To za prvé, i když všechny zainteresované subjekty chtějí mít nějaký takový model vytváření takovýchto rezerv na horší časy, tak mm, často eh, jsou to pouze tedy eh, oficiální různá prohlášení, není to skutečné. Někteří se snaží eh, takto vytvářet tedy rezervy na ztráty a tak řešit ty problémy s procyklicitou a někteří vytváří takové ty modely, kdy se snaží předvídat ztráty z úvěru dříve, již při tvorbě úvěru. A jiní se snaží to řešit tím, že e, e, přehnaně nezvyšují míru úvěru, úvěrování. A také ten zmatek, e, ty diskuze vyplývají z toho, že často o tomto tématu hovoří lidé z financí či z oblasti bazilejského výboru a je to takový babylon, nerozumí si. návrhy eh, v oblasti eh, takovýchto rezerv mají různé formy, ale eh, v podstatě jde o tři kategorie. První jde vzít účetní pravidla, která jsou základem, druhý je tedy jít na to přes obezřetnostní režim a za třetí nalézt kompromis mezi těmito oběmi oblastmi. I když my podporujeme návrh Evropské komise, který v podstatě eh, respektuje i náš cíl, to znamená zjednotit mít to jednotné, jednoduché a transparentní, ale víme, že je dost těžké vůbec prosadit změnu účetních standardů. Proto si myslíme, že ta třetí kategorie, to je vlastně ten náš návrh eh, eh, Santander ABF, e kdy se snažíme eh, řešit toto cestou přes účetní standardy i přes obezřetnostní pravidla a to je i směr, kterým jde basilijský výbor, který se snaží takto sladit všechny zájmy. Eh, které jsou velice složité, propletené. Um, in times a v dobách růstu se vytváří eh, rezervy, které má eh, zabránit přehrátí ekonomiky a eh, přehnanému úvěrování, půjčování peněz. A samozřejmě jde o to umět odhadnout náklady na ten úvěr od doby, kdy je od samého počátku, kdy je vytvořen. A a aby potom banky se nezroutily kvůli přemršeným ztrátám. A je pravda, že mm, ekonomika, ta krize, do které se ekonomika dostala, že byla ještě zhoršena tím chováním bank. A my nechceme, a to vlastně to je hlavní, co chci zde říct, My nechceme takový duální systém, kdy na jedné straně půjde o účetní pravidla, která se budou vytvářet a na druhé straně budou existovat návrhy Evropské komise, eh, protože to by byl duální přístup, který by měl negativní dopady. Dovolte, abych se vyjádřila takto. Za prvé, je třeba uznat, že ti, kteří vytváří účetní standardy, tak jejich cílem je, aby to účetnictví eh, správně reflektovalo eh, eh, stav banky, finanční postavení banky, aby to sloužilo tedy investorům, proto jsme s tím souhlasíme, ale myslíme si, že Eh, eh, to přitom ale nelze ignorovat ty očekávané ztráty, ke kterým dojde vzhledem ke stavu portfolia. Eh, a dále dividendy lze mm, vyplácet pouze po té, co se vytvoří řádně tyto rezervy, tak jak stanovují regulační úřady. A hm, proto my eh, opakujeme, že konvergence, to je ta nejlepší cesta. Nejenom konvergence mezi účetními standardy a regulací, ale mezi jednotlivými regulačními orgány v různých státech. A apelujeme na Bazilejský výbor a Evropskou komisi, aby přijali rozhodnutí eh, v součinnosti eh, s dalšími možnými návrhy různých opatření. A, e, takže teď jde o to, zdali taková to nová forma vytváření rezerv vytvoří, e, vyřeší problém s procyklicitou, ale e, odpověď je neuspokojivá, protože to závisí na situaci. Z pohledu těch, kteří vytváří účetní standardy, tak kdy eh, jde o to upravovat eh, tu hodnotu eh, těch úvěrů, úvěrového portfolia podle průběžných ztrát a oni nejsou schopni tedy akceptovat rezervy nad tedy to nad rámec toho stávajícího portfo, portfolia. A mm, my si myslíme, že konvergence je jedinou cestou a Evropská komise a ti, kteří vytváří účetní standardy, musí ale se umět dohodnout na kompromisu, a protože jinak eh, nebudeme schopni tedy eh, bojovat s procyklicitou. A takovéto kompromisní řešení by mělo být doprovázeno tím, že se nastaví řádné parametry pro oceňování kapitálu. A já zde zdůraznuju, tak to zatím v členských státech není. A ještě poslední věc. Můj osobní názor je, že je iluzí si myslet, že procyklicita může být eliminována úplně absolutně. Děkuji. Ano, vidím, že 10 minut nestačí, když ty projevy jsou takové zajímavé a určitě to ještě rozebereme v otázkách v diskuzi a Andreas Treichel, další řečník, který je předseda představenstva a generální ředitel Erste Group Bank. Thank you, Madam Chairwoman. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, i mně je ctí, že jsem byl pozván na toto slyšení i když je pravda, že dnes bankéři jsou podstěni jakýmkoliv pozváním kamkoliv. Krize, která byla určitě krizí, kterou vytvořily banky, je nyní ve stavu, kdy je třeba, aby se politici vrátili k tomu, co regulatorní orgány rozvinuli ve smyslu zabránění opakování podobných krizí do budoucna. Domnívám se, že oblast politiky G20 v zásadě uložila tři úkoly regulatorům. Jednak zajistit větší bezpečnost bankovnictví obecně, tak aby podobná krize už do budoucna vlastně nebyla možná. Dále druhý úkol eh, obnovit systém odměňování a pobídek v bankách eh, takovým způsobem, aby eh, příslušníci této profese neměli pobídky k přijímání rizika takovým způsobem jako v minulosti. A do třetice vrátit banky zpět k tomu poslání, pro něž vlastně byly založeny. To znamená přijímat depozita a přetvářet je v půjčky reálné ekonomice. A domnívám se, že je to právě ten třetí úkol, u kterého um, se chystá selhání regulatorů. A jsem opravdu nesmírně znepokojen tím, že politici si nejsou vědomi škod, které to přinese pro reálnou ekonomiku pokud se zavede Bazilej 3 tím způsobem, jakým eh, se to chystá. Já zastupuji region, který nemá příliš silnou pozici v Evropské unii. Jsme eh, malobankovní banka, která působí eh, v Rakousku, České republice, Slovensku, Maďarsku. Jsme retailová banka, která působí v tom regionu Evropské unie, kde prakticky chybí kapitálový trh. Jde o region, který je plně závislý na institucích, jako je ta naše, které přijímají depozita vklady, tak jako my v našem případě od 18 milionů klientů a předváříme tato depozita v půjčky podnikům v regionu, které nyní vlastně který vlastně nyní nechce mít přístup na kapitálové trhy. Když se podíváme na regulaci obsaženou v Bazileji 3, ať už o kapitál, likviditu nebo o eh, další složky, další parametry, co tady chybí, aspoň tak se nám to zdá, je jasné rozlišení mezi eh, bankovní činnosti, která je zaměřená podporu reálné ekonomiky a bankovní činnosti, eh, která toto činí pouze nepřímo zprostředkovaně, anebo eh, je zaměřena sama na sebe. Když se podíváme na ten aktuální rámec, není nastaven tak, aby banky, jako je ta naše, mm, kde prakticky 80 až 90 eh, nákladové základny je plně věnováno na zpřístupnění bankovních služeb široké veřejnosti, tak není to nastaveno tak, aby likvidita, kterou hotovost, kterou my přijímáme od eh, klientů, Eh, měla zajištěno lepší zacházení než likvidita na mezibankovním trhu. Také se domníváme, že půjčky malým a středně velkým podnikům do budoucna podle toho regulačního rámce, který je nyní vytvářen, tak to bude určitě znevýhodněno oproti půjčkám podnikům, které bytálové trhy. A teď to trochu přeženu, ale pokusím se trošku provokovat. Bazilej 3 vlastně pomáhá investičním bankám a není užitečná pro retailové banky s malobankovními klienty. A já se nyní pustím do toho, proč to tak asi ten rámec nyní vypadá. Já si myslím, že opravdu zásadně důležité, aby není do toho vstoupili politici a učinili si v této věci názor. A zejména politici, kteří nesou odpovědnost za země, kde chybí kapitálové trhy, kde je hospodářství výrazně závislé na malých a středně velkých podnicích do budoucna. Bude třeba ověřit, zda v novém regulačním rámci existuje nějaká pobídka pro finanční instituce, aby podporovali páteř ekonomiky ve většině zemí, ve kterých my působíme. Tou páteří jsou tedy malé a středně velké podniky. Domnívám se, že je velice důležité hledat cesty pro to, aby finanční instituce měli dostatečné prostředky pro podporu malých a středně velkých firm a že kapitál, eh, který tím bude v vozovkách ztracen nebo bude na to vynaložen, že by tady měly být eh, větší restrikce na nástroje kapitálového trhu nebo na obchodní činnost. Rozlišení mezi tím typem Eh, bankovní činnosti, která skutečně působí ve prospěch reálné ekonomiky a rozlišení mezi bankovní činností, která tak vůbec nepůsobí, anebo jenom nepřímo, tak to rozlišení musí být mnohem větší, eh, než jak je tomu v tom aktuálním návrhu. Je pravda, že nejenom malé země v Evropě, ale země také jako Německo do značné míry závisejí na přímých úvěrech a Evropa jako celek má mnohem vyšší procento e, přímého uvěrování než USA. Poměry na obou e, kontinentech jsou vlastně opačné. V USA je to asi 70 až 80 které, což je financováno přes kapitalové trhy a zbytek přímými úvěry. V Evropě je to přesně naopak. Čili to, co se nyní vypracovává, představovává nejenom nevýhodu pro menší země v Evropě, ale je to nevýhodné pro Evropu jako celek, protože Evropa je mnohem více závislá na přímém financování bankami, než jsou Spojené státy. Myslím si, že není příliš pozdě na to zapojit se do celého toho procesu a myslím si, že skutečně už nastala chvíle, aby parlamenty a ti politici, kteří mají blízko k sektoru malých a středně velkých podniků, aby se do toho zapojili. Protože to, co nyní má být regulačním rámcem pro banky, zapomeňme na banky. Banky eh, vytrší a ustojí jakékoliv kapitálové poměry. Eh, banky se prostě musí zařídit podle toho, co jim řekne regulátor, ale vy tím nepoškodíte banky, ale podniky. Firmy, podniky, které jsou závislé na schopnosti bank financovat jejich činnost. Zapomeňme na výkonné ředitele bank. Jsou to manažeři poboček obchodních bank v Evropě, eh, který musíme dát v příštích dvou, třech letech pobídky pro to, aby poskytovali úvěry podnikům. Eh, jsou to ta rozhodnutí, kde jde o to, zda posledních 50 tisíc eur dáte nějakému podniku nebo ne a zda za, rovnou, za rozumnou cenu. Přesně tato rozhodnutí rozhodnou o tom, zda neupadneme do recese a těmto lidem musíme pomoci. A to jsem tady také já. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A naším posledním řečníkem bude Adrian Blandl Vignon, zástupce ředitele na ředitelství pro e, finance a podniky a zvláštní poradce generálního tajemníka pro finanční trhy v OECD. Máte slovo, prosím. Sorry. Uh, just go straight to slide two, please. Takže prosím rovnou půjdeme na ten druhý slide v zásadě. Já děkuji za e, tu možnost a já e, zde eh, vás jsem chtěl ušetřit některých detailů, ale je pravda, že pokud nebudete, musíte hovořit daleko pomaleji, protože je zde tlumočení Nemůžete tady zneužívat naše tlumočníky. Takže mm, bazilický systém na slajdu číslo 2. Tam vidíte, že zde je celá řada problémů, které již byly problematické v Bazilii 2. Takže já tady apeluji na vás, eh, aby celý ten bazilejský model, který má být vhodný pro všechny, tak to je model, který potom vykazuje určité problémy, jako je eh, ta neproměnlivost portfolia, protože eh, zde eh, každý úvěr má své vlastní riziko, jiný úvěr má také svůj, svoje riziko a tady se snažíte to nějak sladit dohromady a to nejde. A je třeba eh, spíše, abychom eh, tady v Bazileji přistupovali na základě rizika. Je to mm, ale tady pouze pojato lineárně, to znamená, když máte 100% eh, v hypotékách, tak potom budete záviset na pilíři 2, pokud jde o dohled a to bude vypadat příliš potom a bude to posuzováno jako příliš koncentrované. A e, druhá věc, mm, na které to všechno závisí, je ten e, faktor toho jednoho globálního rizika, protože e, to je to, co vede potom k těm ztrátám. A mm, hlavní věc, kterou bych chtěl říci, to se týká toho třetího bodu, to by mělo být také pořád ještě na slajdu dva, A to jsou ty sliby finančního systému nebo ty přísliby. Co to je? Co to je finanční systém? O co jde? Finanční systém, to je jenom systém příslibu. Já vám slibuji, že vám zaplatím to a to. O to jde ve finančním systému. Je to systém příslibu. A e, zde, zde vlastně Ehm, tady eh, jde o to, že ta regulace by měla právě přistupovat k těm příslibům stejným způsobem, ať eh, ty přísliby jdou z jakýkoliv součástí finančního systému. Ale tomu tak není v Bazileji. Já si myslím, že nelze eh, k tomu přistupovat ex ante, k tomuto riziku, říci, to je rizikové, to je méně rizikové, tady vůbec není žádné riziko a potom k tomu aplikovat nějaké, nějakou váhu tomu riziku. A třeba, když se podíváme na na ten eh, trh CDS, eh, tak to je komplet, takzvaný kompletní trh. Vlastně eh, tam se to všechno spojilo dohromady, e, v, ten, e, v tomto derivátu se to všechno kombinuje dohromady a to je takový jednoduchý e, příklad. A potom máte zde tedy obligace, třeba obligaci nějakého podniku, kde máte jinou, jiné riziko, než když máte tedy obligaci veřejného sektoru, ale potom všechno se to vlastně přebalí a vytvoří se z toho takový derivát a tam je to všechno spojeno dohromady, takže takto nelze přisuzovat tu váhu rizika. A vždycky samozřejmě bank banky se snaží optimalizovat a provádí tu takzvanou regulační arbitráž. A to je velice důležité. Tedy vyberou si eh, eh, to, kde ta regulace je pro ně nejvýhodnější. A teď slide číslo 7. Co vidíte tady na tom slajdu, tady na eh, levé ose? Mm-hmm na, té, eh, na tom levém, eh, na té levé části, to je eh, ta úroveň jedna kapitálové přiměřenosti bank a vlastně bychom vzali banky ze všech těch zemích a podívali jsme se na jejich průměrnou míru přiměřenosti. A na začátku krize, to vidíte, to je na začátku, na té vertikální ose vidíte ty ztráty, které měly banky v těchto zemích v průběhu krize. A v tom bazilickém systému vlastně to je takové trochu zvrácené. Ty banky, které měly nejlepší kapitál, tak um, ty měly největší ztráty. A když se podíváte napravo na jednotlivé země a ty banky konkrétní, tak eh, to je jenom tedy ta míra eh, zadluženosti a um, tedy hm, aktiva, tedy akciový kapitál, ztráty, respektive odpisy úvěru a vidíte, že ty, eh, když se pracovalo tedy s tímto ukazatelem, že na tom byly jinak ty banky. A takže já se snažím eh, eh, tady vysvětlit, proč eh, je důležité přistupovat rovně k těmto, stejně k těmto příslibům. V návrhu jsou některé dobré věci, to je pravda, a mm, to je leverage ratio, míra zadluženosti. Když připravujete návrhy, tak musím říci, že mm, toto je nejdůležitější aspekt míra míra zadluženosti a potom dynamické vytváření Eh, rezerv a potom ten, ty nárazníky, ta míra toho nárazníku, to je také velice důležité mm, pro eh, kdy, se, eh, kdy během krize potom ty banky, ty finanční instituce se nemohou dostat za to minimum toho nárazníku. A dále definice kapitálu. To je velice důležité, protože to modelování často má hodně subjektivních proměných, které se do toho vkládají. Další slide. Zde vidíte ten problém je v tom, že, nebo hlavní problém je, že toho kapitálu je málo, toho kapitálu bylo málo předtím a i neexistovaly eh, dostat dobré pobídky. Zde existovala ta regulační eh, arbitráž a mm, banky vždycky jsou ochotny eh, prostě přebalit a přetransformovat to riziko do nějakých derivátů a posunout to někam jinam. A eh, vlastně tím na sebe vezmou více rizika, protože se jim eh, zvýší míra zadluženosti a to se právě neřešilo tak, jak by se mělo. A teď rychle slide 12. Já se omlouvám za ty slajdy. Když se na to podíváte, co tady vidíte nahoře, to, je, e, to, to jsou ty minimální požadavky na kapitál podle Bazileje, to je takové pro vás rezime. Zde vidíte operační provozní riziko, tržní riziko a poté jsou to takzvaná vážená rizika. E, to je v té druhé části rovnice e, takže 0,08 to je tedy minimální ten požadavek a když se podíváte na tu druhou eh, eh, rovnici, tak minimální zase kapitál, který eh, se požaduje podle toho ukazatele LR, leverage ratio, tak zde vidíte, že to potom je jiné trochu. A co se stane v takovém světě, kdy ty přísliby se budou posouvat jinam, když leverage ratio se stane závazným ukazatelem, ale vždycky banky jsou schopny optimalizovat, vždycky eh, mohou optimalizovat ten svůj kapitál a zlepšovat si tu míru toho rizika tím, že používají deriváty. A potom samozřejmě Eh, banky, především investiční banky, eh, eh, vždycky nebudou mít víc kapitálu, než nutně potřebují a vždycky se snaží tedy jít tou cestou té arbitráže. A zde tedy leverage ratio, to má být takové opatření, které jim to zarazí. To je vlastně, ale mělo by to být takové opatření ultima ratio. A zde, eh, to se podíváte tedy, když se podíváte na tu třetí eh, definici nebo rovnici, tak tam vidíte, to jsou ty, že by se stanovovaly spíše maximální požadavky na kapitál a ne ty minimální, a, eh, ale v podstatě ten problém by asi zůstal stejný. Ještě mám čas na slide 14. A hm, to je hlavní, eh, co chci říci, rovný stejný přístup k příslibům, protože potom, eh, když eh, to zacházení bude odlišné, tak každý půjde tou cestou, kde ta regulace je výhodnější, to znamená cestou regulační arbitráže. A když se podíváte na návrhy, které se týkají likvidity, Eh, tak zde eh, máme hodně eh, dobrých věcí v těch různých návrzích, které se týkají kapitálu, kromě těch příslibů. A pokud jde o ty návrhy likvidity, které se týkají likvidity, to je podle nás problematické, protože tady je otázka příčinné souvislosti, ať je to Northern Rock nebo tak. Co způsobilo co? Kdo byl první? Zdali to byla ta krize se solventností, která byla první, nebo krize s likviditou. Podle nás to byla ta, byl to ten problém se solventností. Lidi se bra, bá, začali bát, že mm, e, mm, ta banka nebo ta finanční instituce zbankrotuje a vlastně toto způsobilo. V Austrálii tam to právě proběhlo tímto způsobem. To znamená, zde e, mm, to byl ten, ta míra eh, těch eh, likvidních vládních cených papírů a my eh, tam se tedy začaly ukládat ty povinnosti jako leverage ratio, to po 60. letech, ale banky, které jsou solventní, tak přece jsou schopny uřídit svoji vlastní likviditu a tato krize nám to ukázalo. I tato obrovská krize nám ukázala, že banky jsou schopny řídit své problémy s likviditou, takže takovéto různé návrhy znamenají přemrštěné břemeno pro banky, to již známe z 50. a 60. letech, takže nemůžeme podporovat liquidity ratio. A tady ještě na těchto slajdech vidíte, že eh, to, že se hodně přesouvali k těm vládním obligacím, eh, ten přesun k vládním obligacím, když používáte eh, to, že likvidita půjde směrem těch vládních obligací, tak to potom z toho vznikne problém, protože banky nebudou mít tolik finančních prostředků potom na úvěry. A my si myslíme, že to ani není praktické říci, toto je stabilní způsob, toto je nestabilní, ale v krizi nakonec to všechno vyšlo na jedno, na jedno. Všechny ty nástroje byly nestabilní, takže to určitě není praktické do toho nutit. A v neposlední řadě, když vynutíte banky, aby eh, měli ve svých portfoliích ta nízkoriziková aktiva, tak potom vlastně je motivujete k tomu, aby přijímali větší rizika v jiných částech svého portfolia, a, eh, protože jsou nuceny mít ve svém portfoliu určitý poměr těch neatraktivních veřejných aktiv. Už jste překročil o minutu, takže já tady skončím. Takže můj problém je, že eh, eh, tedy eh, nemůžete to posuzovat, toto je rizikové, toto je, není, toto je stabilní, toto není, protože banky vždycky umějí v tom chodit a přesouvat ta rizika. A mm, mm, mm, a mm, takže a přímý e, účinek je, že vlastně se již i e, rozvinul třeba velice aktivní trh s těmi, shifting promises. So I'll stop there. Thank you. těmi daňovými aktivy. Uh, Děkuji mnohokrát. Ano, tak to byl úžasný vhled do řady aktuálních otázek. Nyní je tedy diskuse. Nejprve dám slovo našemu zpravodaji. Pokud si chce vzít slovo, prosím, Otmare. Paní předsedkyně, dámy a pánové, nyní jsme se dnes sešli zde proto, protože my, jakožto Evropský parlament, se zvýšeně zajímáme o toto téma a tak snažíme se také spolupracovat v rámci bazilejských příprav. Nechceme, aby došlo k tomu, že budeme postaveni před již hotové skutečnosti. Já děkuji panelistům, že nám ukázali, že je stále ještě mnoho otevřených otázek a že se již jasně ukazuje, kdy jde vývoj špatným směrem. Jedno z příkladů proto je definice kapitálu. Definice kapitálu upřednostňuje z mého pohledu, podle toho, co jsem zde slyšel, upřednostňuje banky, které si peníze mm, mm, obstrávají na kapitálovém trhu. A pak zde máme další problém, a to je problém menšinových podílů, které nyní platí jako riziko a ne jako vlastní kapitál. A pak zde máme problém cizího kapitálu a dopady na reálnou ekonomiku a na to, jakým způsobem jsou poskytovány úvěry malým a středně velkým podnikům. Proto první otázka zástupci bazilického dohledu z mé strany bude tato a tento zástupce hovoří velice sebevědomě. Chci se zeptat, co si myslíte o těch námitkách a obavách toho zbytku panelistů, které se týkaly dopadu na reálnou ekonomiku. Vyšetřili jste tyto dopady na reálnou ekonomiku. Můžeme počítat s tím, že dojde ještě k pokusu v tom směru, abychom nerozlišovali pouze mezi bankami kapitálového trhu a zbytkem bank, a abychom měli společnou úpravu, můžeme počítat s tím, že dojde ještě k prošetření dopadu na reálnou ekonomiku. A co si myslíte k těm obavám, které zde vyjádřili um, ti tři zbývající panelisté? Děkuji. Myslím, že nebudeme mít čas na reakci na každou otázku, takže poprosím panelisty, aby si připravili poznámkový blok. Mám tady totiž dlouhý seznam řečníků a vezmeme potom vždy více otázek naraz, případně všechny naraz. A dám slovo postupně příslušným panelistům. Řeknu vám, koho mám zatím na seznamu. Pana Bulmana, pana Lamberce, Vicky Fordovou, Wolfa Klince, Kay Svinbernovou, sama sebe. Chce ještě někdo klást dotazy? Pokud ano, tak to prosím signalizujte sekretariátu. Udo, prosím. Já mohu pana zpravodaje pouze podpořit v té otázce, kterou zde zmínil. Nedokážu si představit, že by tento výbor, když pojde o konkrétní právní předpisy, mohl být spokojený s definicí kapitálu, která nejde směrem k potřebám malých a středně velkých podniků, protože kvůli nim je zde finanční sektor. A já to všechno znám z minulosti a opravdu mě nebaví se zde zabývat jakýmisi juristickými detaily a podrobnostmi. Ne, o to přeci nejde. Jde o to, abychom měli jasné ustanovení, jasné eh, regulaci, co se týče této oblasti. Tak, abychom s naším členským státům mohli poskytnout to, co potřebují a také tedy tomu eh, hospodářství v nich, totiž rozumné kreditní linky. A musím říct, že opravdu chci, aby zde padla odpověď na tuto otázku. A druhá moje otázka, tam půjde o to, jakým způsobem budeme tedy vylepšovat eh, to anticyklické řízení. Jakým způsobem budeme pracovat s anticyklickými prvky tak, aby opravdu fungovaly a aby to nebyly pouze teoretické elementy, teoretické prvky. Takže já bych si opravdu rád vyslechl, co si o tom myslí z panelisté a jakým s tím mají své vlastní praktické zkušenosti. Filipe, máte slovo. Uh, yeah, I will, uh, just... Ano, nebudu opakovat otázky, které už položili Otmar a Udo. Mám ještě jednu otázku na pana Blandela. Pokud říkáte, že banky používají deriváty v zásadě proto, aby se vyhnuli eh, pravidlům, požadavkům, pokud jsem vás dobře pochopil, pokud o kapitálové požadavky, eh, v takovém případě cokoliv, co se nyní dělá ohledně tolerovaného versus netolerovaného v oblasti derivátů, eh, jak se ucpalo tuto díru, pokud bychom zakázali určité operace nebo deriváty, pomohlo by to s vyřešením této situace, tohoto problému? Předsedkyně, dobrá, tak možná poprosím odpovědi na tyto tři dotazy. Nejprve eh, makrohospodářský dopad, eh, dále kapitál, proticyklické působení a dále, jak vyřešit problém s deriváty. Poprosím panelisty, aby odpovídali ve stejném pořadí, v jakém vystupovali. Nemusíte reagovat na všechno, pokud nechcete. Takže prosím, pane Boltre. No, řada těch otázek byla položena německy, tak nevím, jestli vám přejít do Němčiny. Pokusím se anglicky protože moje Němčina z oblasti finančnictví není až tak dobrá. Pokud je o dopad na reálnou ekonomiku, asi ta První věc ehm, je ten devastující účinek, který jsme zaznamenali u reálné ekonomiky, když dojde ke krizi, která způsobí nedostatek kapitálu. Ehm, mám, ukázal jsem k tomu určitá čísla, víme, jaké to mělo dopady, jak se to nabalovalo. Existuje nebankovní finanční sektor. Banky jsou jádrem finančního systému, ale v té minulé krizi se vlastně všechno vykrystalizovalo v tom bankovním systému a banky neměly dostatečnou likviditu a nárazníky rezervy pro to, aby to zvládly. Tomu se tady chceme vyhnout, chceme přejít na systém, kde budeme mít robustnější, pevnější, zdravější, solidnější bankovní sektor, který do budoucna bude schopen zajistit financování pro malé, středně velké i velké podniky a zajistit hotovost udržitelnějším způsobem napříč svým cyklem eh, místo toho účinku bombast, tedy rozjezdu a zastavení se Eh, otázka je, jak ovšem dospět do toho kýženého stavu a jde nám jak o dlouhodobý eh, um, horizont, tak o fázi přechodu, protože nechceme poškodit ekonomiku. Provádíme celou řadu studií hodnocení dopadů na ekonomiku. Eh, klademe se na, například otázku, pokud navýšíme likviditu o X, YZ eh, v takovém takovém časovém horizontu, jaký bude dopad na reálnou ekonomiku. A chceme to nastavit tak, jak tu časovou řadu, tak celý ten přechod tak, aby přechod na nové normy byl zvládnutelný se stávajícími zdroji a eh, při rozumném eh, získání nového kapitálu, pokud by to bylo nutné v případě některých bankovních ústavů, finančních ústavů. Eh, můj dojem je ten, že tyto reformy nebudou působit proti malým a menším bankám. Eh, Nepřiměřený, jak se neuměrný podíl těchto reform vlastně dopadne skutečně na kapitálové trhy, na deriváty, na sekuritizace, eh, na tyto typy obchodování. A pokud je o menší bankovní instituce, jediná věc, kterou po nich žádáme, je, aby si včas vybudovali rezervy a aby měli vysoce kvalitní kapitál. To je vlastně jediné a výrazně se rozlišuje od celé řady těch opatření, která jsou skutečně cílená eh, spíše na větší eh, finanční instituce. Děkuji, Barbaro. Chcete zareagovat, připojit něco na tyto dotazy? První věc, kterou bych chtěla říci, je ta, že lidé někdy zapomínají, že trhy z CDS a resekuritizace také mají své dobré, pozitivní stránky. Riziko koncentrace eh, bylo eh, výrazně eh, ošetřeno právě resekuritizací a používáním úvěrových derivátů. Bylo s těmito produkty nakládáno pozitivně, s pozitivním účinkem. Čeho bychom se všem měli zbavit, je nadměrné užívání či zneužívání těchto nástrojů. Těch dobrých stránek nikoli. Pokud o malé středně velké podniky, tak to určitě je důvod ke znepokojení, protože kvůli nové regulaci o resekuritizaci aktiv a těch regulací je celá řada, tak nejenom vlastně eh, resekuritizace CDO a CLO, které byly netransparentní, a bylo to, šlo vlastně o kapitálovou arbitráž, tak nejenom to odstraňujeme, ale i ty pozitivní resekuritizace. A také ten poměr zadluženosti to spolu působí tak, že banky e, někdy nebudou schopny sloužit malým a středně velkým podnikům e, prostřednictvím jednoduchých e, produktů, osvědčených produktů, které skutečně pomáhají a které by měly být schopny poskytovat reálné ekonomice. Chci se také zmínit o proticyklických opatřeních, a jaký je pohled Santanderu na tuto věc. Přejeme si určitou stabilitu úvěrových ztrát, očekávaných i neočekávaných, a u účetních ztrát. Pokud je o neočekávané ztráty, jak jsme zatím postupovali, a do značné míry nás tomu vedla španělská eh, centrální banka FSA. Máme procykliční úpravy o rizikových parametrů, které používáme zejména u pravděpodobnosti selhání, což znamená, že eh, kapitál je daleko eh, spolehlivější, to podporujeme takovéto kroky a jsme rádi, že orgány dohledu eh, akceptovaly naše opatření a také nám, eh, nám vlastně k tomu poskytly pobídky. Pokud je očekávané ztráty, samozřejmě máme dynamickou tvorbu rezerv, vnímáme její výhody a přínosy a chceme, aby to bylo zavedeno pro celé odvětví, protože jsme sami zaznamenali Eh, výhody tohoto kroku eh, v obtížných podmínkách španělské ekonomiky. Pokud je o účetní ztráty, domníváme se, že úprava CVA je nový prvek, který zajistí, že nedojde k podhodnocení úprav, které třeba provést eh, kvůli, kvůli úpravám typu fair value. Ovšem domníváme se také, že máme velice dobrý účetní, že je důležité mít také velice dobrý účetní eh, systém a řízení podniku tak, aby eh, byla ošetřena všechna rizika, nejenom riziko proti straně, se kterou obchodujete deriváty. Z tohoto hlediska potom eh, všechny tyto kroky nejsou úplně nutné. Děkuji. Chcete také něco říci, pane Triko? Děkuji. Já bych se chtěl zaměřit na deriváty. Upřímně řečeno, toto téma nevyřeší Basilej 3, protože nikdo není schopen udělat rozdíl mezi dobrým použitím a špatným použitím derivátu. Každý derivát lze použít pro hedging anebo pro eh, hazard spekulaci a já si nemyslím, že regulační orgány budou schopny eh, toto rozlišit. Proto je třeba eh, řešit ten problém z různých úhlů. Eh, a e, vrátit se k tomu klíčovému bankovnímu podnikání. Skutečný, reálný problém je ten fakt, že banky e, jsou schopny e, prodávat rizika, která produkují a tak tomu nebylo dřív, tedy před desetiletími, kdy ekonomiky rostly pomaleji, banky na tom byly dobře, bezpečně, protože banky eh, museli generovat eh, riziko, které generovaly ve svém účetnictvím až do data splatnosti. Když máte 15-letý úvěr a máte ho pořád v evidenci účetnictví, tak musíte eh, vždycky dohlížet nad tím, že to bude dobrý úvěr, protože pokud ne, tak přijdete o peníze, když to teď ne. Teď to mohou, banky mohou dát úvěr a prodat to dál hned zítra, druhý den na trhu a třeba to prodají někomu, kdo nebude tak chytrý a nebude vědět, mm, o co jde. Takže z pohledu regulačních orgánů, co je třeba učinit, je dávat určité pobídky, tak aby banky eh, si ponechávaly ty úvěry a mm, ve své evidenci, aby si to nechávali v rozvaze a mm, ale pokud No, to e, potom z toho vytvoří ještě derivát e, a e, prodáte to, tak to riziko prodáte někomu jinému, tak se nikdo nedopátrá původu toho. A v tom je to riziko. S tím je třeba něco udělat. Děkuji. A pan Blandon mm, Vignal. Takže já se na to chci podívat z pohledu reálné ekonomiky a derivátů. Takže pokud je o reálnou ekonomiku, zde je třeba opatrně přistupovat k tomu, co se děje, protože banky nepůjčují a to má reálný dopad na ekonomiku. Neexistují úvěry, ale nesmíme směšovat eh, to, jak by měla vypadat ta dobrá dlouhodobá eh, regulace a jak je to s tou krátkodobou eh, cyklickou situací. Banky nepůjčují mm, mm, mm, protože mají eh, příliš mnoho dluhu kvůli krizi a stále ještě se odlužují, takže nechtějí půjčovat a banky v každém případě eh, nemají jistotu, jak to bude vypadat s těmi pravidly ohledně kapitálu a tak dále. Takže neví, kolik kapitálu budou muset mít do budoucna a eh, také nevědí, eh, jak ta situace se vyvine, takže nechtějí eh, půjčovat, protože eh, ten soukromý sektor stejně se musí nejprve odlužit. A mm, já si myslím, že teď je třeba eh, samozřejmě sice připravit dlouhodobou legislativu, ale také i ošetřit eh, krátkodobě tu situaci, aby ta opatření, která se přijmou jako dlouhodobá, neměla eh, špatný dopad krátkodobě. Dále deriváty. A ta otázka, hm, zdali Eh, je třeba to regulovat a jak eh, tedy zakazovat třeba nějaké produkty. Já nejsem pro zákazy produktů, ale otázka je, eh, co lze dělat s takovými deriváty, s takovými produkty, jak s nimi obchodovat. Ty komerční banky by měly se míchat do těchto činností investičních institucí a brát na sebe toto riziko. Měly by komerční banky se do toho pouštět právě proto, že Ehm, tady na tomto trhu došlo k takové nákaze, ehm, protože ty mm, komerční banky vlastně dneska jsou spíše finanční konglomeráty, takže tím byly nakaženy. A ehm, i Goldman Sachs Eh, by krachly, kdyby tedy eh, Spojené státy nezachránili AIG tou velkou injekcí a mm, mm, vlastně eh, mm, a kdyby nepřešla AIG, tak to by mělo dopad třeba na další, které by zkrachly. A otázka zákazu derivátů. Tady jde o to, komerční banky, jaké aktivity mají provádět. A já si myslím, že jako třeba upisování, a o to jde v sekuritizaci, to znamená, eh, proč musíte mít kapitál. Proč jednáme o kapitálu? Protože tady kapitál musí mít proto, aby přežili případné krize. A e, pokud upisují ty sekuritizační e, produkty, tak e, když obchodují s těmi deriváty OTC, a takže i když a samozřejmě ale musí vést evidenci. I hedžové fondy musí vést evidenci a mm, potom, eh, když přijde krize, tak se sníží hodnota těch jejich nástrojů. A takže je to spíš otázka na komerční banky. A jde o to nezakazovat nějaké produkty či nějakou činnost, ale spíše si říci, eh, na jakých místech by se měla provádět, jaké subjekty by měly provádět. A potom ta otázka, když můžete použít derivát státy eh, vlastně proto, abyste ty přísliby posunuli někam jinam, tam, kde je menší regulace, tak mm, je třeba si položit otázku, jak by ta regulace měla vypadat. To znamená, ve všech státech by měla být bankovní regulace a nebo i eh, třeba E, měla by zde být stejná regulace pro všechno, aby e, jen tak někdo nemohl přesouvat e, tedy to riziko, vlastně ty přísliby z jednoho státu do druhého, kde ta pravidla jsou odlišná. A potom je to i otázka struktury regulace, regulačních orgánů, tak aby nemohly ty subjekty potom přesouvat i své přísliby sem tam podle toho, kde jaká regulace. A měla by tedy ta regulace být takto rozmělněná, fragmentována a kdy banky vlastně z toho eh, eh, zneužívají. A, a mm, asi tady bych měl skončit. Děkuji. A nyní Vicky Ford, Svendy Gold a Wolf Clint. Podle toho, kolik budeme mít času, ještě třeba další řečníci v dalším kolečku. Ano, já bych chtěla poděkovat zpravodaji na začátku a hm, organizátorům za to, že uspořádali a poslali takové vynikající řečníky. A především eh, jsme viděli, že zde existují i názorové rozdíly, ale všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme nová pravidla pro banky. Ale teď jak to detailně upravit, v tom je problém. Děkuji mhm, především Erste Bank, že nám připomněla, jaký by byl dopad na malé střední podniky, tedy na klientelu bank. Moje otázka je teď mm, eh, ta rovnováha mezi tvrdší legislativou a eh, harmonogramem pro implementaci, protože nám bylo řečeno, že ty kapitálové požadavky se zvýšily již pro sekuritizaci a pro obchodní knihy, ale zatím k tomu nedošlo, protože my jsme zatím nepři, ne, ne, nepřijali legislativu, tedy CRD3, a zde i existují eh, různé názory mezi bankami v různých státech, zda vůbec si mohou dovolit začít začít toto aplikovat, protože to bude mít dopad na širší ekonomiku. Asi by bylo užitečné, kdybychom mohli si vyměnit názory o tom, jaký, jaké je hodnocení dopadu, které provádíte, protože to je klíčové, jak Bazilej e, eh, změní to hodnocení dopadu, abychom měli nějaká čísla, pochopili je a potom CRD3, CRD4, a e, e, liquidity leverage e, a nová pravidla pro kapitálovou přiměřenost. A já se ptám, jaké jsou vaše priority? Já vím, že v ideálním světě to víme, jak by to mělo asi vypadat, ale jak to bude reálně, kde začneme a jaký bude harmonogram pro aplikaci. Děkuji. A další. Sanky Gold. Položím svou otázku německy a pan Langen bude mít určitě radost. Je to totiž otázka eh, na pana Trajchla. Já vidím, že tady má radost eh, ještě mnohem více osob, to je skvělé. Pan Bulman má také radost. Zrovna jsem se chtěla vrátit k něčemu, o čím se zabývá UDO, protože v zásadě zde máme velkou sensibilitu v tomto výboru, která se týká plurality bankovního systému, zejména v různých zemích. A Já už téměř nevím, já jak zjišťuji, že už neumím pomalu německy, říká řečník, když se hovořím. Chci říct, že je to velká senzibilita, co se týká regulace, která přijít musí. A týká se to nejenom toho, co přijde z Pazileje, ale také otázky, jakým způsobem budeme zacházet se systémem záruk. A tak jak, eh, co se týče zajištění institutu, tak co se, co se týče úspor. to je velká senzibilita. Uh, Slyšela jsem velice jasně vaše slova, pane Trajchle, ale mám takovou doplňující zpětnou otázku. Chci se zeptat na to, když vy, jakožto rakouská bankovní skupina, skupina spořitelné, zde eh, požadujete senzibilitu ze vaší strany, tak se ptám, proč jakož v Rakousku vyvíjíte takový nátlak na to, aby stát, který vás právě podpořil, i nadále blokoval na evropské úrovni směrnici o úrocích, protože s tím máme velký, velký problém. A já si myslím, že by vaše prohlášení bylo mnohem více důvěryhodné, kdybyste konečně přestal s lobistickou práci, která je zdokumentována i ve vašich publikacích. Vy jste totiž proti přijetí směrnice o úrokcích. A další věc, když jste tak tolik sympatickou bankou, proč máte zároveň pobočku na Kajmanských ostrovech? Já si myslím, že právě vy, když jste tak zavázáni sociálnímu blahobytu, tak byste si měli rozmyslet, zda tato pobočka je dobrá věc pro podporu reálné ekonomiky. Děkuji. Wolfe? Vielen Dank. Ich habe zunächst mal Děkuji. Chci se zeptat něco Štefana Waltera, zástupce bazilického výboru. Viděli jsme, že ty návrhy, které se týká Bazileje, které zvyšly z Evropské unie, byly relativně rychle implementovány. Ovšem jiní, kteří byli velice proto, aby se tyto návrhy implementovaly, tak eh, v dostatečné míře neimplementovali. Proto se chci zeptat, jakým způsobem hodnotíte v současné době tu situaci? Myslíte si, že opravdu se nám podaří vš- přimět všechny, aby eh, implementovali nové právní předpisy? A druhá věc, již jste zde hovořilo o té problematice. Máme velice rozdílné výchozí pozice, co se týče těch jednotlivých finančních institutů, a to jak v Evropě, tak v USA. Když eh, přepomýšlím na míru zadluženosti, zadluženosti, tak je to v USA jaksi eh, koherentnější. V Evropě máme velké rozdíly mezi eh, Francií a Německem a také mezi Itálií a mm, dalším státy. A chci se zjít zeptat, jakým způsobem bychom mohli mít jednotný implementační harmonogram, jakým způsobem bychom ho měli, mohli také dodržet, jak, protože já si myslím, že klademe příliš vysoké požadavky na finanční instituty. Oni nebudou schopni si získat tak rychle tak velký kapitál v takové kvalitě, jakou požadujete. A dále otázka panu Blandelovi Weignalovi. Já přesně nevím, jak se vyslovuje to jméno, takže se omlouvám, jestli jsem to vyslovit špatným způsobem. Vy jste byl předsedou výboru v rámci OECD, který již předložil zprávu o finanční krizi. A já bych rád věděl, zda to, o čem jste zde dnes hovořili, hovořil, zda to byla součást této zprávy, zda je to tedy v této zprávě obsažené. A dále bych rád věděl, a chci se zde tedy zmínit vašemu návrhu, o vašem návrhu, který zde byl v té zprávě, jak to chcete organizačně zvládnout v rámci přeshraničně činných institutů. Jakým způsobem to chcete zavést, to známe firewalls, vy říkáte, že zde existuje jakási možnost, že je to možnost v tom směru, aby zde byl bankovní dohled přiměřený riziku, který by byl ušit na míru jednotlivému institutu, tak se chci zeptat, zda stále ještě tento názor zastáváte. A v neposlední řadě mě velice překvapil váš subjektivní názor, totiž, že ty kritické poznámky, které přišly od vás, od pana Trajchela, že to vypadalo, že je to pro bazilejský výbor něco nového, ale to si nedokážu vůbec představit. Přeci v bazilejském výboru jste o tom již určitě hovořili, ale dnes to vypadalo tak, jako kdyby to byly úplně nové informace. A já to řeknu opatrně, je to něco, co mě velice překvapilo. Mohl bych to vyjádřit i jinak. Dobrá, tak eh, myslím, že tím máme za sebou další kolo otázek, poprosíme odpovědi. Opět možná poprosím panelisty, aby odpovídali ve stejném pořadí, v jakém původně vystoupili a musí, můžete vynechat otázky, které nebyly určeny vám. vám. Pan Walter, hm, tak to máme přísné posluchačstvo. Řada poznámek a vystoupení se týkala implementace. Pokud je o obchodní portfolio, měl jsem říci, že bazilejský výbor uvedl, že pravidla pro obchodní portfolio mají být implementována do konce tohoto roku. Provedli jsme studie hodnocení dopadů, nyní provádíme dolaďovací studii, která by měla být hotová velice brzy, do měsíce dvou, v každém případě do poloviny roku. A smyslem toho všeho je zjistit, zda potřebujeme ještě dále zdokonalit ty pokyny pro implementaci, ale i nadále říkáme, že se domníváme, že by to mělo být zaimplementováno včas. E, já chápu to, co zde zaznělo ohledně citlivosti, pro citlivosti toho, že USA to možná spostí e, na Hovořili jsme o tom s vysoce postavenými zástupci americké strany. Ti jsou připraveni to eh, zaimplementovat a postupovat co nejrychleji formou regulace tedy v americkém kontextu. Také jste zmiňovali Bazilej 2, že to zatím není implementováno, takže co si máme myslet o Bazilej 3 už? Je kriticky důležité, aby USA plně zaimplementovali Bazilej 2. Eh, mají to zavedeno jako regulaci, ale eh, v praxi to nemají institucionálně zaštítěno dostatečně. Ovšem v Dubnu dalších šest institucí vstoupilo do takzvaného paralelního modu Eh, moru, tady paralelního provozu a očekává se, eh, USA už také sdělilo prostřednictvím G20, že eh, se zavázali k implementaci této věci a plně v tom pokračují. No, pokud je o množství kapitálu, USA provede zátěžové zkoušky a požadují velice přísné normy, pokud je o definici kapitálu a rezervy nad tuto, rezervy tedy na to vázané nárazníky, čili USA opravdu tlačí na vysoké kapitálové požadavky. Pokud je otázka jako poměr zadluženosti a různá východiska v různých zemích, různé výchozí pozice, k tomu bych asi řekl, že když nás zasáhla krize a prohloubila se, trh, se začal, trh začal diskontovat rizikově vážená aktiva a vlastně šlo o tangible common equity deleverage, tedy odlužení eh, hmotných, eh, hmotného běžného kapitálu. To byla ta takzvaná metric. Teď není možné to kalibrovat tak, aby ty dvě věci spolu interagovaly. Eh, není možné mít jenom samotnou zadluženost, ani jenom samotný rizikově, vážený, rizikově založený kapitál. A proto a z toho vycházející požadavky je třeba Eh, nastavit také vhodnou časovou řadu, tak aby finanční ústavy mohly eh, přejít na potřebné standardy a normy. Pokud je o priority, určitě silná definice kapitálu, eh, kapitál, respektive definice kapitálu, která bude zachycovat všechna rizika, to je velice důležité. A také je důležité, abychom zavedli něco pro likviditu, protože, jak jsem uvedl, řada institucí se zdala být solventních, ale ve skutečnosti Eh, se staly nelikvidními. Možná byly solventní v dlouhodobém měřitku, ale potřeba mít tu hotovost, abychom vůbec vydrželi dlouhodobě. Vedli jsme eh, diskuse s celou řadou našich eh, partnerů, zúčastněných stran a domníváme se, že jsme dospěli k návrhu, který řeší klíčové příčiny krize, že je citlivě rozlišuje mezi různými obchodními modely, snaží se sloučit mikroobezřetnosti a makroobezřetnosti hledisko a obdrželi jsme celou řadu připomínek, velice pečlivě prostorujeme a pokusíme se ten balíček dále doladit, jak jeho navršení, tak jeho nakalibrování. Ale domníváme se, že jsme již navrhli některé klíčové věci, které pokud nedotáhneme do konce, tak bude hrozit velké riziko, že se celý ten chaos bude opakovat. Je pravda, že politický cyklus také nám příliš nenahrává. Ty vzpomínky se utlumují, ekonomika se oživuje. Je potřeba nastavit to správně, ale nemůžeme se dát další tři roky na studium problematiky, protože mezi tím už bude situace úplně jiná, čili je potřeba se přidržet také nějakého harmonogramu. Takže tolik ode mne. Předsedkyně, děkuji. Poprosím panelisty, aby byli struční ve svých odpovědích, Při nás čeká minimálně ještě jedno kolo otázek. Barbaro, chcete se něčeho dotknout? A e, ta otázka nebyla na mě, a já ale chci rychle zareagovat. Musíme zdůraznit, jak je důležité mít jeden jednotný harmonogram pro implementaci nyní, ba, především v této době, kdy banky se chovají globálně. A víme, jak to dopadlo s Bazilejí 2, kdy Spojené státy ji neimplementovaly. Za druhé, Eh, nejenom, že by to mělo být zároveň, ale mělo by to být eh, tedy v podstatě jednotně aplikováno a zatím tomu tak nebylo v Bazileji 2, a, mm, protože je třeba, aby to eh, bylo transparentní a zároveň, protože jinak to bude motivovat k té arbitráži Dále, myslíme si, že mm, ale ta rozhodnutí by neměla být ukvapená. Asi, když se podíváme na výsledky QRS, tak uvidíme, že Eh, to eh, není, to nejsou nějaké malé formální změny, to jsou obrovské změny a to má velký eh, dopad vůbec na aktiva v rozvahách a všechny banky zatím mají ještě ve svých rozvahách toxická aktiva. Takže asi je třeba to udělat pořádně jednou vždy a ne postupně pořád všechno opravovat. A také samozřejmě ne všechny státy asi e, se dostanou zároveň z recese a to je velký faktor. Proto souhlasím s tou poznámkou, která se týká míry zadluženosti LR. Děkuji, pan Treichl. Já jenom bych chtěl zareagovat na tu otázku toho pána, který řekl, že jeho Němčina je špatná, takže já to udělám také špatnou Němčinou. Um. Vážení poslanci, pan poslanec se mě ptal, a myslím si, že spíš šlo o takovou malou německou agresi proti rakouské bance. Já jsem rozhodně proti bankovnímu tajemství a my rovněž nemáme pobočku na Kajmanských ostrovech. Vaše Němčina je velice dobrá, ale vaše vědomosti až tak dobré nejsou. A navíc jsme my, jakož všechny ostatní další banky máme samozřejmě adresu na Kajmanských ostrovech. To má ale také banka Deutsche Bank, to mají i německé eh, banky spolkových zemí, například i Bavorsko. To máme ze zcela daňových důvodů. Prosím, odstraňte tyto daňové výhody, pak tam nebudeme muset mít žádnou adresu. To je naprosto jednoduchá věc, já s tím vůbec žádný problém nemám. Chtěl vás, jsem vás ovšem poukázat na to, že existuje celá řada mezinárodních eh, charitativních organizací eh, a dokonce i UNESCO, pomocí kterých se, eh, se kterými člověk může dělat obchod ehm, pouze takovýmto způsobem, například přes Kalmanské ostrovy a další takovéto destinace. Takže to není náš problém, to je problém politiky. Děkuji. Děkuji. Ehm. Já bych eh, zareagoval na jednu otázku, která byla na mě. Týká se to toho dokumenta, dokumentu Exit Strategy a podobně. Dnes co říkáme, to je v souladu s tím zmíněným dokumentem. Určitě si pamatujete, když jsme řešili všechny ty příčiny krize a když jsme analyzovali eh, eh, možná řešení, tak eh, ano, něco z toho vlastně se navrhuje i v Bazilii 3, což podporujeme a mm, tento dokument řeší dvě klíčové věci. Za prvé leverage ratio, míra Eh, míra eh, zadluženosti, to je důležité, je třeba mít přiměřený kapitál, ano. A za druhé je to mm, ta otázka té separace, to znamená eh, oddělit tedy tu mm, klasickou aktivitu komerčních bank a ty deriváty. Mm, a protože tady jde o ty různé struktury bank typu holdingu a zde E, APRA, australský regulační orgán, vydal nedávno dokument o tom právě, jak e, řešit právně, řešit tu otázku e, ceřiných společností a ty holdingové struktury. To je velice dobrý materiál z pohledu regulačního orgánu když, nebo do po orgánu dohledu, pardon. A když se na to podíváme, na to oddělení těch činností, tady samozřejmě musí existovat o tom konsensus nebo určitý konsensus, aspoň, omlouvám se. Pokud jde o tu eh, strukturu, eh, tedy Eh, těch tržních společností a eh, neoperativní holdingové struktury. Tady použiji příklad Santanderu, protože máme i tržnou společnost německého Santanderu a my jsme to použili jako příklad a my jsme to využili v tom dokumentu Exit Strategy, kde jsme eh, vyjasnili tu strukturu tržních společností, tak aby ta každá tržná společnost měla kapitál, který bude chráněn před rizikem způsobeným ostatními subjekty ve skupině, tak aby tam nemohlo docházet k takovým těm různým kapitálům kapitálovým přesunům. A o to tady jde. Eh, je to úplně jednoduché a e, evropské banky mohou mít strukturu ceřinných společností. Tady máme hezký příklad. Máme e, Bank of China, čínskou banku, která je jedna z nejziskovějších a ta nedělá takové hloupé věci a prošla krizí bez jakýchkoliv problémů. A důvod je právě ta struktura ceřinných společností a e, ta jejich, to jejich geografické rozložení. Takže mít takovou strukturu, to je dobré. V případě Santander to je díky dobrému řízení bank články good governance, ale e, e, problém je, že ano, je pravda, můžete mít hezké příklady good governance, ale vždycky budete mít jeden případ špatného řízení, bad governance. Ano, vždycky budeme mít dobrého předsedu představenstva generálního ředitele, to je pravda, to může být, ale my musíme mít jasné předpisy, kterou řeknou ne, musíme mít takovouto strukturu ceřinných společností tak, aby ten kapitál té banky nebyl ohrožen. A Eh, je třeba tento problém vyřešit. A jak asi chápete, mě to strašně zajímá. Pokud nevyřešíme tento problém, tak nevyřešíme žádnou krizi. Eh, vlastně tady bychom substituovali tu eh, odpovědnost a nemůžeme tedy povolovat těm komerčním bankám, aby směšovali takto, míchali ty různé činnosti a, a je proto třeba dobře nastavit tu strukturu ceřních společností a my to navrhujeme v tom našem dokumentu spolu s tím dalším opatřením, tedy mírou eh, zadluženosti. A mm, to, co říkáme dnes, eh, to, myslím, není překvapením pro nikoho, to není nic nového. Eh, to jsou myšlenky, které jsme již zveřejnili s kolegy v Paříži před pár lety v souvislosti s Bazilej 2. A tam ty poznámky naše byly podobné. Jde o to, že vždycky to východisko, když se podíváte na Bazilej 3, tak ten způsob, jak se to eh, koncipuje, tak v podstatě eh, tam se hodně odkazuje na eh, Basil 2 a mm, mm, mm, ale tím se problém nevyřeší. Musíme vyřešit ty klíčové věci a to je to oddělení činnosti a míru zadluženosti. To je třeba vyřešit a pokud vyřešíme toto, tak nebudeme mít, a pokud to nevyřešíme, tak budeme mít další krize. Děkuji. A nyní opět dávám slovo našim poslancům. Kej, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem řečníkům za velmi zajímavou diskusi, za jejich odpovědi na dosavadní dotazy. Já bych se ráda vrátila k tématu, které bylo nastaveno minulý týden ve zvláštním výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi, kde náš policy department prezentoval zprávu. K závěrům patřilo, že jsme nadměrně spolehali respektive jak finanční instituce, tak regulátoři nadměrně spolehali zejména u Bazilie 2 a na matematické modely. A i když samozřejmě matematické modely mohou být užitečné, zároveň e, jsou nedostatečné pro období krize, zejména protože některé z těchto modelů nezachytily řadu rizikových faktorů, například e, skupinou mentalitu, e, chuť pouštět se do rizika na všech trzích e, naraz, Eh, dále ty koncové události, které vlastně ze své definice představí krizi a také všechny finanční instituce a regulátoři používali vlastně stejné modely. A když potom měli v rozvojách stejná rizika a stejné události spustili vlastně ty problémy, tak eh, potom chyběla likvidita na trhu. Čili souhlasili by dnešní řečníci, že jsme nadměrně spolehali na matematické modely a pokud ano, co s tím? Děkuji. A Sylvie? Děkuji. Hodně jsme hovořili anglicky a německy, takže já budu mluvit francouzsky. Jednak vám děkuji za to, že jste k nám přišli. Myslím, že to je velice důležitá výměna názorů, protože pro občany, teď budu tvrdá, eh, bazilický výbor vlastně neexistuje v myslích občanů, nikdo o něm nikdy neslyšel, nikdo neví, jak to funguje a je vnímán jako velmi málo odpovědný. Eh, jsem velice vděčná za toto diskusi, protože jsou témata, která dopadají na všechny a s uspokojením zaznamenávám vaši drobnou připomínku ohledně eh, družstevních bank, eh, které v některých zemích EU představují více k polovinu financování podniků, čili to není žádná drobnost. Mám jednu otázku, a teď už mám dvě, potom co jsem vyslechla vás, pane Blandele Vinole. Podle mě je nejenom třeba financovat reálnou ekonomiku, ale podle vás, jaké opatření by nejlépe zajistilo dlouhodobé financování projektu. Musíme financovat rekonverzi, přechod našich ekonomik na ekologičtější systém. Podle vás, jaké opatření by nejvíce pozbudilo dlouhodobé financování? A ještě jedna otázečka, zejména pro vás, pane Bandele mm, Vignele. I já nemám nic proti modelu Santanderu, který je naprosto eh, hodný respektu, ale je to podle vás eh, model, který je nejvíce kompatibilně v souladu s jednotným vnitřním trhem, protože konec konců v Evropské unii máme eh, systém, u kterého nenutně si přejeme, aby na každém trhu byla jedna pobočka s tím svým kapitálem, prostě odděleně. Čili podle vás, jaký byl nejlepší model pro kapitálový trh? Děkuji. Uh, thank you, Madam Chair. I'll... Um, další. A, mm, další poslanec. Já mám jednu otázku na pana Trajchla ze skupiny RST. Budu hovořit stručně. Já si velice cením vaší otevřenosti. Nedávná zpráva OECD hovoří o tom, že prémie bankéřů by měly být pojímány odlišně podle toho, zda Eh, banka poskytuje půjčky anebo je distribuje a prodává. Co si o to myslíte? To je velice, myslím, stručná otázka. Ještě někdo? Ne, takže ještě já mám pár věcí, které navazují na to, o čem jsme se dnes bavili, zejména pokud je o hodnocení dopadů bazalického výboru. Pane Voltre, vy ve svých odpovědích jste se zaměřoval především na načasování celé věci. Řekli jste, že studujete makrodopady, mikrodopady a myslím si, že členy tohoto výboru a mne určitě zajímá, zda to vnímáte v tom širším kontextu, v širších souvislostech dalších kroků eh, toho, co podnikáme pro kapitálové trhy, pro deriváty, kromě těch dodatečných kapitálových požadavků, kterými, které na ten trh budete uvalovat vy. Já vím, že eh, ve vaší pravomoci je oblast bankovnictví, ale vaše kroky, vaše opatření nebudou izolovaná a mě by zajímalo, tedy pokud je o ty kapitálové rezervy vytvářené v dobrých časech, pro zlé časy. Musíme si uvědomit, že jsme stále ještě v těch zlých časech nebo jenom v rané fázi oživení. Čili jak ta vaše představa vytváření rezerv eh, zapadá s realitou dnešní situace, která samozřejmě se liší členskou zemi od členské země. Eh, jak tedy nastavit eh, společný implementační časový rámec? Jak to zohlednit? A naváži na slova Kay Swinburnové, v uplynulém funkčním období tento parlament, někteří z nás eh, se zabývali obchodováním s korelacemi a koncovým rizikem, takzvaným tail, tail risk. Požádali jsme komisi, aby řešila problematiku tail risk v rámci Bazilie 2. Já jsem se hodně zabývala také korelačními faktory a dalšími věcmi, takže jsme rádi, že se tím někdo zabývá. Ale jak můžeme mít jistotu, že se nám skutečně podaří to správně podchytit. Pokud jde o ten dlouhodobý celkový dopad a ne pouhé panikaření z té um, nedávné situace. Takže tolik ode mne a předám slovo znovu panelistům, nejprve pan Walter. Eh, děkuji. A promiňte, pane Karasi, vy si budete chtít slovo na závěr, nebo není? Nyní, dobrá, tak omlouvám se ještě náš pan zpravodaj nejprve. Paní předsedkyně, já si myslím, že ta debata do posud ukázala, a já k tomu mám ještě několik otázek, jak důležitý je náš výbor. Na mě to působí tak, a já to chci říct naprosto jasně, že pokud nebudeme mít vyváženost mezi tím, jak se zde o tom hovořilo, pokud eh, nebude tedy vyváženost mezi bankovní strukturou a strukturou ekonomiky v Evropské unii a v Evropě, pokud to nebude vše silněji zohledněno, tak momentálně, pokud dojde k přijmutí návrhu tak, jak je, a pokud eh, tedy bude takovýto návrh směrnice, tak eh, v současné době nevidím, že by měla v parlamentu většinovou podporu. Proto musíme učinit vše proto, abychom opravdu diskutovali o otevřených otázkách a dospěli k nějakému závěru. A proto se chci zeptat pana Valtera, jaká témata z vašeho pohledu jsou ty, která v bazilejském výboru z vašeho pohledu nejsou dokončená. Jaká tedy ještě nejsou uzavřená? Kdy dostaneme výsledek studie Quiz 4? Quiz 4? A kdy můžeme počítat s tím, že zde budeme mít ještě studii dopadu na reálnou ekonomiku, obzvláště na rozdílné bankovní hospodářské struktury ohledně malých a středně velkých podniků. Hovoří se o časovém harmonogramu v rámci obchodní knihy a některý kolegové hovořili o společném časovém harmonogramu. Vy jste řekl, že obchodní kniha má být v podstatě uzavřena do konce roku. Zároveň ovšem slyšíme, že američané Nejdříve toto dokončí v poslední kvartálu 2011, tento poslední díl CRD3. A někteří dokonce říkají, že to bude až v roce 2012. G20 rozhodla, že CRD4 má být implementována v roce 2012 a my ale v podstatě nemáme jistotu, že do roku 2012 dojde k implementaci CRD3 a proto se chci zeptat na toto. Eh, vlastně zohledňují se ty časové plány navzájem, ty harmonogramy. Vy říkáte, že ty návrhy eh, potírají příčiny krize. Dobrá, Ovšem na druhé straně eh, si musíme také rozmyslet, zda ty návrhy E, tu krizi potírají dostatečně a jaké dopady mají nyní na reálnou ekonomiku. A co vlastně, k čemu povede samotný zvýšený podíl vlastního kapitálu, když zde máme tedy rozdílnou strukturu evropských bank a jaký dopad to bude mít na poskytování úvěru malým a středně velkým podnikům. Minulý týden nám bylo řečeno, co se týkalo těch studií, že Evropa do posud selhávala při definici kapitálu. A definice kapitálu, která jde ve prospěch eh, podniků, které jsou zapsané na burze a v neprospěch eh, institucí, které nejsou zapsané na burze, tak toto vše vede k nerovnováze a ne k rovnováze, jak jste o tom hovořil. A já vás prosím, abyste se věnoval otázce nerovnováhy, která vzniká kvůli rozdílné struktuře bank a rozdílné struktuře ekonomik. A já vás prosím, abyste neříkal pouze my vytvoříme rovnováhu, když zároveň předkládáte návrh, který jednoznačně rozlišuje mezi institucemi zapsanými a nezapsanými na burze a kde máme vlast, požadavky na vlastní kapitál pro podniky zapsané na burze, které jsou mnohem jednodušší než požadavky na kapitál pro podniky nezapsané. To je velký rozdíl a je to nerovnováha. A my v Evropě na, z důvodu systémového rozdílu máme víc, větší míru cizího kapitálu zadlužení než v Americe. To snižování toho zadlužení je správné. Samozřejmě méně rizika je přínos, ale to vede k většímu podílu vlastnímu kapitálu a je to v Evropě pro evropské banky samozřejmě obtížnější to realizovat, než pro banky, které fungují v jiném ekonomickém systému. Já vás tedy prosím, věnujte se těmto otázkám. Děkuji. Thank you very much. Um, so... Děkuji mnohokrát. A Nyní tedy má slovo pan Walter. Myslím, že můžeme přetáhnout cirka do 17.10, protože to, co nám zbývá na pořadu dne, nezabere příliš mnoho času, takže si můžeme vyčlenit více času na toto slyšení, ale to, to neznamená, že vy jednotliví řečníci můžete hovořit dlouho. Ano, to byla velice důležitá témata, která byla zmiňována a času je málo. Pokud je o nadměrné spolehání na matematické modely, já si myslím, že to je pravda. A je to problém? Bohužel na to neexistuje jednoduchá odpověď. Například to a to je jednoduchý model, pro korelace potřebujeme komplexní složitý model. Myslím si, že nejlepší cesta, jak to řešit, je eh, uplatňovat do přístupu k řešení jedné problematiky, mít eh, více do pojistných eh, nějakých klauzulí, zátěžové zkoušky, model podle rizik a tak dále. Pokud se spolehneme na jediný model podle um, vrcholné pozice u likvidity, tak si myslím, že to je velice riskantní. Pokud jde o otázku podpory dlouhodobějších projektů, které přináší užitek hospodářství a také životnímu prostředí, tak se domnívám, že tady opět podpora stabilnějšího bankovnictví, které by dlouhodobě plnilo své funkce, kde by také byly správně nastaveny pobídky do toho dlouhodobého výhledu, eh, ne pouze krátkodobě a komu záleží na budoucnosti. Tak já si myslím, že řada těch návrhů, to, co se týká účastnictví pro cykličnosti, náhrad, myslím si, že toto všechno bude spolupůsobit tak, ehm, aby se ty, ten pohled zaměřil více právě na dlouhodobě udržitelné bankovnictví. Opět otázka na časování širších souvislostí, rezerv či těch nárazníků. Tady opět eh, budeme, respektive schromáždíme do června, července řadu informací, které budou důležitými zdroji pro vypracování plně nakalibrovaného, plně vypracovaného návrhu který bude vyvážený, pokud je o některé problémy, které jste byly zmiňovány. Jedním z důležitých problémů je QIS. Jaký to má dopad na různé typy bank, různé typy obchodních modelů, různé země a tak dále? A do jaké míry to přinese kapitál oproti aktuální pozici, aktuálnímu objemu kapitálu? A potom další studie, další hodnocení. Jaký je ten rozumný cílový stav a konečně, jaké na to budou náklady v různých časových horizontech. Čili usilujeme o integrovaný přístup, který je velice odlišný od čehokoliv v minulosti, ať už je o Bazily jedna nebo cokoliv jiného. Čili jde o to sloučit všechny tyto prvky a přijít potom s plně nakalibrovaným návrhem. Některé z otázek, které se týkaly různých typů bank, um, spolupracujících bank, nespolupracujících bank eh, či družstevních eh, záložen spíše, um, tam se vůbec eh, o tom nehovoří. Kapitál je prostě kapitál plus zadržené příjmy snažíme se to vyvážet a říct si, ano, e, znamená to toto, ale co to potom přesně znamená principiálně? Tak, aby i odlišné obchodní modely mohly být zohledněny. A kromě toho ve svém dokumentu uvádíme, že některé z těch 14 principů, 14 zásad se nemusí vztahovat na družstevní záložny nebo neakciové společnosti. Myslím si, že e, skupiny jako CEPS, fora jako CEPS to mohou dále rozpracovat a říct si, co by to přesně znamenalo v evropském kontextu, protože bazilijský výbor je 27, respektive 27 zemí a je pravda, že toto téma je možná eh, daleko důležitější pro Evropu než pro některé jiné regiony. Pokud je o typy kapitálu, hovořili jste o e, tichých partnerstvích a podobných věcech. Myslím si, že eh, klíčové ponaučení z krize opět bylo takové, že když jsou eh, finanční instituce pod eh, těžkou zátěží, tak trhy začínají eh, zjišťovat, jaký kapitál je k dispozici a zaměřují se na going concern. To znamená, to všechno padá proti zadrženým příjmům a proti tedy i základnímu kapitálu. A tato složka a integrita v této věci musí být posílena. Dále eh, korelační riziko typu tail risk. Ano, mohu s vámi jedině souhlasit. Myslím, že jsem zmiňoval některé přístupy, jak to řešit. Dále ty tzv. nározníky, a jak zajistit přechod na nové normy. Musím říct, že řada finančních institucí dnes je velmi ziskových a víme, že eh, se blíží, už na horizontu jsou některé další otřesy a bylo by opravdu nešťastné, kdyby bankovnictví nezačalo už nyní Eh, posilovat ty rezervy nárazníka, aby byly připraveny na to, co je do budoucna čeká, ať už je to cokoliv. Proto je také pro nás důležité dokončit náš balíček, tak abychom eh, nastínili jednoznačný směr, kterým a jednoznačný cíl, ke kterému musí finanční instituce směřovat. Barbara. Za prvé eh, k tomu vnitřnímu trhu jakožto retailová banka, tak si myslíme si, že naše struktura, organizační struktura je v souladu s naším obchodním podnikatelským modelem. Eh, jsme spokojeni s naší strukturou. Samozřejmě my eh, to děláme kvůli požadavkům na interní disciplínu a corporate governance a my chceme, aby naše ceřiné společnosti působily jako samostatné subjekty a měly správné eh, řízení. Ale to neznamená, že by to zrovna mohlo i fungovat dobře pro jiné podnikatelské modely. Pokud jde o to, že příliš spoleháme na různé modely, někdy se to přehání. Mm, v řadě bank eh, ty modely Eh, ekonomického kapitálu, ty mm, nefungovaly zas tak úplně špatně. Za prvé, eh, financování eh, rizika s, lik, rizika s likviditou, to je něco, co bankovní ekonomické modely nikdy nebyly schopny vyřešit a to banky řekly i velice otevřeně, že to nejde. A tyto ekonomické modely, ty se týkají e, ztrát z úvěru a ne ztrát e, z, e, z, z té fair value, z, té správné, z toho správného ocenění. A samozřejmě když se podíváte na ty různé eh, cycle rating parameters, na ty různé parametry pro hodnocení cyklu, tak to funguje dobře, nejenom v bance Santander, ale i jinde. Takže každý model má své limitace a teď jde o to, eh, jak ty modely používat pro různé situace. A pokud budete mít tu správnou disciplínu a správné vedení a váš vrcholný management si bude vědom těch rizik, tak určitě lze používat takovéto modely a mm, ty výsledky budou uspokojivé. Je to otázka řízení, governance a to nikdy nepodchytíte žádnou regulací, žádnými předpisy, e, ne. Tady proto je důležitá, e, důležitý dohled a naše centrální banka ve Španělsku, to je hezký příklad, protože každý den mě kladou otázky, jak je to s našimi modely. Děkuji. Pan Trajchl, děkuji. Já bych také začal těmi matematickými modely. Zcela souhlasím s názorem že eh, se to přehání eh, a eh, banky většinou tedy takto neoperují na základě takových přesných matematických modelů, ale pokud chcete správně rozdělit odpovědnost eh, a chtěli byste tedy eh, samozřejmě dát Nobelovu eh, cenu těm, kteří mm, vypracovali tuto teorii, tak možná by bylo třeba i dobré jim tu Nobelovu cenu odejmout, protože to často udělalo hodně škody a mm, mm, téma bonusu, to je těžké téma. My jsme retailová banka, my máme 50 tisíc zaměstnanců a z těch 50 tisíců 4 tisíce, 49 tisíc 700 asi dostává bonus 3 tisíce, 4 tisíce, 5 tisíc euro. A to jsou eh, lidi, kteří mm, poskytují úvěry. A důvod, proč Eh, mm, a samozřejmě my jim neplatíme příliš velké bonusy, protože oni nevydělají hodně tím, že poskytují takové úvěry. To ne, my eh, mm, dáváme velké bonusy těm, kteří jsou schopni hodně eh, vydělat, na, vydělat pro banku s těmi různými produkty, kapitálovými produkty, ale mm, ti, kteří nás dostali do krize, tak ti nedostanou velké bonusy a Hm, hm, hm, samozřejmě víme, ale že to přispělo k takové té špatné náladě a že lidé jsou tak citliví na banky. Já akceptuji, ano, je to velký problém a musíme s tím něco udělat. A pokud jde o ty nárazníky, ty rezervy, zde dnes já nechci tady dělat eh, velkou reklamu Španělsku, to již učinila kolegyně, ale eh, to eh, hovoří proto, že ano, eh, Santander je systémově důležitá banka, naše také je systémově důležitá banka a hm, ale jak jsme slyšeli tady, někteří třeba ani nevědí, že eh, jsme existovali, že existujeme, takže možná bychom měli být ještě větší. A teď k těm rezervám, k těm nárazníkům, to je zásadní. Způsob, jak je to nyní nastaveno, tak někdy do budoucna by to posloužilo. Ale v současnosti to znamená, že ta úroveň kapitálu se dostává na tu úroveň, která je požadována podle toho režimu nárazníků. Takže když se řekne, že e, ta míra by měla být 6% a e, pokud chcete platit dividendu akcionářům, tak si budete muset e, podržet 9% anebo přijdete o akcionáře, protože víte, že nebudete, když budete tu míru mít vyšší, tak nebudete schopni jim platit dividendy a ty banky, které nemají akcionáře, tak mohly si vytvořit tyto velké nárazníky, anebo ty banky, které mají akcionáře, které nezajímají dividendy, tak takové banky mají velké výhody. Ty si mohou vytvářet ty rezervy. A mm, Evropská komise tady mm, se zachovala velice kriticky. Eh, Deutsche Landesbank například. Ty jsou na tom dobře. Nikdo nikdy po nich nechtěl dividendu, ani nebyli schopni platit dividendy a jim to v podstatě jedno, jak to má být s tím nárazníkem. Eh, takže pozor na to. A Španělsko. Mm, mm, mm, Španělsko vytvořilo velice dobrý systém, těch eh, proticyklických rezerv. A proč my bychom nemohli udělat to tež? Španělský bankovní systém díky tomu na tom byl dobře. To je eh, silná stránka španělského bankovnictví. A proč to neokopírovat? A proč vymýšlet něco znova? Děkuji, paní předsedkyně říká. A eh, pan Blundel Vinkál poslední slovo. Já Děkuji mnohokrát. Pokud je o matematické modely, tak eh, myslím, že to bylo vlastně jádro toho, o čem jsem chtěl hovořit, že celý tento přístup a ty předpoklady, na kterých to bylo postavené, zaprvé pokud eh, něco víte o matematickém modelu, který, na kterém leží bazalický, na kterém spočívá bazalický systém, eh, a Federal Reserve v začátkem roku 2010 byl to člen Gordyho a dalších byl eh, to článek právě o tomto matematickém modelu, velice dobrý článek. A když to přečtete, zjistíte, že tento model je eh, nadefinován pro krize způsobené globálním faktorem, globálním hospodářským cyklem. Pokud máte idiosynkretické riziko v jednotlivé zemi nebo jednotlivého produktu, tak eh, Bazilej vlastně k tomu nic neříká. A pokud si myslíte, že to zvládnete tím, že se podíváte na korelační koeficient krize a řeknete se toto, zvýšíme o 1,25, že jsme si všimli u krize, že taková byla korelace. A Pokud učiníte tuto úpravu, tak to je vlastně, že bojujete už tu první válku, poslední válku, pardon, ale vždy budou existovat eh, nové produkty, inovace, nebudou to ty samé produkty příště a korelace a další věci budou vypadat úplně jinak. Čili matematika těch modelů závisí na normální distribuci a víme, že u finančních trhů matematika běžné normální distribuce neplatí. Čili já opravdu souhlasím s tím, že je třeba něco udělat, ale tyto modely by měly ustoupit do pozadí. Jsme spíše pro jednoduchá pravidla jako poměr zadluženosti, tam se to nežádá žádné velké matematické modelování. A také ve svém dokumentu hovoříme o benchmarkcích pro diverzifikaci, alespoň o pilaře číslo jedna, alespoň tam mít nějaký, nějaký postih za koncentraci, což by byla vlastně kvadratický postih pro eh, odchylení se od eh, běžného benchmarku pro běžný obchodní model. To by bylo pro nás něco hmatatelného, například jako eh, přístup, jako vhodný přístup. Pokud je o otázku z Francie, ta otázka měla dvě části. Jedna se týkala toho, co bychom mohli učinit eh, s dlouhodobým financováním, jak jej podpořit. Myslím si, že eh, jedna z odpovědí na to je eh, reforma podnikového řízení a zprávy, corporate governance, to je opravdu dosti důležité. No, samozřejmě ono se to lehko říká, těžko provádí. Ehm, OECD má například principy podnikové zprávy a řízení, vycházíme i z dokumentu FSB a, a máme určitá doporučení pro podnikové řízení a zprávu, zprávu není po krizi, ale nemnoho zemí je ochotno toto zavést. tyto reformy e, nějakou povinnou formou, například e, komu se zodpovídá e, osoba odpovědná za riziko, kdo ho platí, kdo ji platí, CEO a chairman je to ta táž osoba. V některých zemích eh, říkám, říkají, chceme eh, dobré podnikové řízení a zprávu, ale mimochodem chceme změnit eh, účetnictví tak, abychom místo fairvalue um, ve výkazu zisku a ztrát um, bychom to klasifikovali jinak, kapitálové produkty, či uh, není možné zajistit dobré podnikové řízení a zprávu, pokud začneme hýbat s těmito věcmi. Museli bychom mít tedy podle nás eh, účetnictví fair value, fair value eh, a další věci, eh, žádné amatérské účtování nákladů, ale je nutné mít nastaveno dobré podnikové řízení zpráva, aby lidé věděli, co se v tom podniku děje. A dále Pokud budeme mít například sektorové banky nebo ceřené společnosti, které eh, financují Eh, malé středně velké podniky. Například eh, měli jsme u nás před pár měsíci irského politika, který říkal, pokud chceme opět oživit uvěrování malých a střednědobých podniků, což souvisí právě s dlouhodobým financováním ekonomiky, pak jedna z věcí, které jsou možné, je eh, kapitalizovat ceřené společnosti, oddělit jejich kapitál od, od ostatních činností a pak mohou vlastně zdravým způsobem začít uvěrovat hned od zítřka. Čili domníváme se, že oddělení kapitálu je věc, která s tím souvisí. Dále zde byla otázka týkající se struktury nadnávěřního trhu v Evropě a tak dále. To také souvisí s tím, co jsem již uvedl, například místní dohled, struktura eh, poboček versus ceřiných společností, eh, orgán dohledu, eh, protože ten trh je větší než ekonomika Německa nebo Francie, tak musíme mít orgány dohledu, které jsou schopny Eh, postihnout to, kde vlastně ty globální banky operují, fungují. Eh, což je tak trošku ztracená bitva, ale eh, my skutečně jsme proto, aby existoval nějaký širší regulační rámec, tak aby instituce, které jsou sledovány, ehm, aby se tady konzistentně vycházelo z místa působení dané instituce a právě struktura Eh, ceřiných společností by byla vhodná pro tento přístup, pokud by ovšem byl oddělen tady kapitál. Ale tím už skončím. Děkuji mnohokrát, říká předsedkyně, děkuji všem. Já vím, že tu máme pana Švolce z komise a bohužel mu nemohu dát slovo, eh, aby odpověděl na všechny otázky, nicméně jednu otázku na něj mám. Pravděpodobně by nás eh, odpověď zajímala všechny, zvláště zpravodaje a stínové zpravodaje u k této problematice. Od pana Valtra jsme slyšeli, že čeká, nebo bazilický výbor čeká na červen červenec, až budou pohromadě všechny studie hodnocení dopadů, všechny informace, pak bude možné si udělat obrázek o tom, jak to všechno zapadá. A jakým způsobem, jsme, e, jakým způsobem to máme my zohlednit, tedy vztah mezi CED3, CED4. My jsme trošku nervózní e, z toho, že se mají teprve dokončit všechny aspekty CRD3 a potom, jakmile dokončíme toto téma, tak najednou zjistíme, že bazilijský výbor už mezi tím vypracoval něco, co jsme nezohlednili. Takže jak postupuje komise? Děkuji, paní předsedkyně. Než odpovím, tak dovolte takový obecný úvod. Co děláme v komisi teď? Komise, ano, podporuje agendu G200 a roli bazilického výboru. Úzce spolupracujeme s bazilickým výborem ve všech těchto věcech, tak aby eh, jakékoliv specifické eh, rysy mm, Evropy a podnikatelské modely v Evropě byly eh, vzaty do úvahy při tomto vyjednávání. Nyní, pokud jde o dopad. Zde komise přičítá velký velký význam hodnocení dopadu. Abych doložil tento význam, tak eh, i komise požádala výbor evropských orgánů dohledu, aby nám v tomto pomohli. Ano, takže i mm, evropské orgány dohledu provádí významnou činnost, abychom věděli, eh, v čem je Evropa specifická a jaké by potom měly být návrhy Evropy i konzultace jsou velice důležité pro nás. My chceme pochopit ty evropské specifické rysy a proto eh, komise zahájila připomínkové řízení v této věci zároveň s bazilejským výborem a mm, toto kolo připomínkového řízení konzultací skončilo před dvěma týdny. Sorganizovali jsme i Eh, slyšení, které, které se konalo v pondělí minulý týden. 150 eh, účastníků se zúčastnilo a všechny důležité subjekty, které chtěli, tak mohli se vyjádřit. A pokud jde o načasování, eh, mm, dostaneme předběžné výsledky v létě. Je to zcela tedy v souladu mm, s postupem činnosti v bazilejském výboru a komise také přičítá maximální význam analýze makroekonomického dopadu a proto provádíme interní analýzu eh, za podpory Evropské centrální banky a dalších expertů mm, z komise. A ještě asi už závěrem transparentnost a naše ochota spolupracovat, to je významné, zásadní moto. Některé tyto návrhy totiž mohou mít velký dopad, velice závažný dopad. A e, dokladem e, té naší ochoty je právě ta konzultace, to připomínkové řízení, které jsme zahájili v únoru, i to veřejné slyšení, které jsme uspořádali minulý týden. Mm jsme velice vstřícní všem názorům všech dotčených subjektů. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí a musíme pochopit, v čem je Evropa specifická a co by potom mělo být reflektováno ve, v konečném návrhu. Asi to je vše, co jsem k tomu chtěl říci. Pokud máte nějaké další otázky, tak rád na ně zodpovím. Ano, já jsem již zneužila uh, zde eh, laskavost eh, zpravodaje, který čeká se svým bodem dalším. A, takže děkuji velice. A, mm, mm samozřejmě to mě uklidnilo, že eh, legislativa se bude přijímat až poté, co budeme vědět, jaký bude její dopad. Dá návrh pana Karase se bude eh, zvažov, analyzovat 1. června a 8. června to je mm, termín pro pozměňovací návrhy a 28. Eh, budeme o nich hovořit a 6. Eh, září budeme hlasovat o zprávě pana Karase o směrnici CRD 4. Takže děkuji všem řečníkům za Eh, projevy a vidím, že si s vámi eh, řada členů už vyměňuje vizitky, takže určitě vaše know-how nám bude užitečné i do budoucna. A teď eh, jenom vám dám pár minutek, aby ti, kteří opouští místnost, tak aby tak mohli učinit v klidu a rychle, protože musíme přejít ještě k dalšímu bodu a aby Hans Peter Martin mohl v klidu přednést své stanovisko. Takže prosím ti, eh, kteří odchází, tak eh, prosím učiní, učiňte toto rychle a potichu. Um, could you, could you please hurry up, because... Prosím, pospěšte si, ještě nás čekají dva body programu. Nyní přejdeme k bodu čtyři, takže prosím, vaše diskuze eh, si přeneste ven, protože já dám slovo Hans Peterovi Martinovi, aby mohl představit eh, návrh stanoviska o propojení obchodních rejstříků. Ano, pane Martine, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu to přednést velice rychle, i když to vypadá eh, jako téma velice abstraktní. A to direktně? Eh, technicky to velice souhlasí s tím, o čem jsme právě hovořili, protože v mnoha oblastech máme nedostatek informací, zejména v oblasti finančních trhů a hovořili jsme zde o podnicích, které jsou zapsaných na burze. A zde máme právě zelenou knihu komise, která se tomuto tématu věnuje. A zde jde o propojení obchodních rejstříků, o lepší propojení. V rámci současné legislativy máme zde elektronické obchodní rejstříky v jednotlivých členských státech, to je povinnost. Ty jsou někdy vedeny ale pouze regionálně a nemáme se žádné možnosti propojení. To samozřejmě neodpovídává vývoji na vnitřní trhu a to i dokonce z pohledu judikatury Evropského soudního dvora. Ten totiž řekl, že podniky se mohou zapsat v jednom členském státě a potom provádět činnost v jiném členském státě. To je z ekonomického a podnikatelského hlediska i z hlediska spotřebitele a z hlediska obecné právní jistoty E, problematická věc. Takzvaná skupina Stoiber to zkoumala a mm, e, samozřejmě ty výsledky můžeme mírně spochybnit, ale i přesto je jasné, že kdybychom se měli propojené evropské obchodní rejstříky, tak by to rozhodně bylo efektivní a mohli bychom zde uspořit částku e, v milionové částce a byly by to opravdu stovky milionů. Máme zde sice ten takzvaný EPR, ten je ovšem dobrovolně, to projekt Evropského obchodního rejstříku. A je to zatím velice obtížná věc, protože tam jsou velice složité procedury. Druhá věc je projekt Brité, interoperability interoperabilita obchodních rejstříků, to je velká dobrá věc, ale byl to pouze výzkumný projekt, který již byl ukončen, takže to nestačí. A to třetí, co existuje, je takzvaný systém IMI, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, ale ten se zabývá pouze službami. Takže to, co opravdu potřebujeme, zatím neexistuje. Je to důležité, zejména v souvislosti s tématem o kterém jsme právě velice detailně hovořili. Je totiž o to, jakým způsobem eh, si bu- budou mít investoři informace o eh, podnicích registrovaných na burze a to se může týkat i retailových investorů. Spravodaj eh, ovšem nedoporučuje, abychom se středili pouze na jeden systém, ale Eh, je toho mění, aby zde tady byla transparentnost a eficientnost, tedy efektivita, abychom se věnovali tomu, že budeme eh, mít určité rámové podmínky. Máme se vyjádřit, komise od nás chce, zda chceme mít větší propojení obchodních rejstříků. Ano, chceme, chceme lepší propojení, chceme větší efektivitu, chceme eh, integrované evropské řešení, které ale musí vždy zohledňovat snižování administrativní zátěže. A samozřejmě je zde i otázka ochrany údajů. To musí být také zajištěno. Musí to být tedy tak, že určitá relevantní údaje mají k dispozici pouze ty subjekty, které je nutně potřebují. Takže to by byl můj krátký úvod. A zde bych, rád bych se tedy zeptal na názor vážených kolegyn a vážených kolegů. Děkuji, pane Martine. Děkuji, paní předsedkyně. Já se hovořím ve jménu našeho stínového zpravodaje, pana Simona, který se podrobně zabýval tímto textem. My jsme toho mínění, že je to opravdu velice důležitá věc, že je to úkol, který musíme splnit, je to opravdu velká mezera, které zde členíme to, že zde není společný obchodní rejstřík. Platí to jak pro vztahy mezi podniky samotnými, které to stěžuje, ale také pro vztahy mezi úvěrovými instituty a týká se to také praktického uplatňování naší legislativy. Rád bych připomněl, že v rámci praktické realizace směrnice o službách existuje také celá řada obtíží, protože často vůbec nevíme, kdo je vlastně poskytovatelem služeb. Kdybychom měli takovýto obchodní rejstřík, tak by odpadla celá řada biokratických překážek a měli bychom právní jistotu pro celou řadu ekonomických subjektů. Podporujeme pana zpravodaje, říkáme ano, chceme mít něco na evropské úrovni, něco, co bude povinné, pouze, pouze tímto způsobem to bude smysluplná záležitost. Musí to být tedy povinný rejstřík a Druhé kritérium, musí to být jednoduché, musí být možné s tím opravdu jednoduchým způsobem zakáz, zacházet, nesmí zde být administrativní či jazykové překážky, musí to být dostupné i velmi malým podnikům. Musí zde být jednoduchý způsob, jak tam zanášet či měnit informace a musí to opravdu přispět k lepší právní jistotě a zde musí být samozřejmě i zohledněn odpovídající ochrana citlivých údajů. Jinak musím říct, že plně podporujeme kurz pana zpravodaje. Jde o to, abychom co nejrychleji uzavřeli tuto mezeru na vnitřním trhu. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Pan Šváb, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ještě doplnil několik ideí, které jsme měli ve výboru IMCO. V několika členských státech je to totiž tak, že důvěryhodnost takovýchto rejstříků není tak vysoká jako například v jiných členských státech. Například ve Velké Británii máme rejstřík, ve kterém je zanesena celá řada podniků, které vlastně neexistují a přesto tam jsou. Takže ta důvěryhodnost, jak o tom hovořil pan kolega Bulman, je velice důležitá věc. A a e, tato iniciativa komise by k ní přispěla. Náš cíl musí být to, že v rejstříku má být pouze takový subjekt, který je opravdu činný a to by vedlo k mnohem vyšší přeshraniční transparentnosti. Proto tento návrh opravdu podporujeme. Děkuji. Já jsem Stínová za moji frakci. Ano, já to trochu vidím jako, že nás to propojuje s tím tématem, který jsme řešili v minulém funkčním období. To byl ten statut Evropské soukromé společnosti. A kdy jsme řešili, co se stane, kdy ta hlavní, to místo hlavní provozovny se nachází eh, v jednom státě, ale eh, je registrována v jiném státě. A poté jsme přišli s požadavkem, že mm, eh, je nutné Eh, nějak eh, propojit ty údaje, aby byly známy v obou těch státech. My jsme tehdy navrhli, že předkládání eh, dokladů v Evropském centrálním rejstříku to vlastně splňuje ten požadavek. Bylo by to a že by vlastně to nahradilo tu povinnost eh, předkládat ty eh, dokumenty mm, v tom, u toho konkrétního rejstříku, lokálního rejstříku, aby, se, aby nedocházelo k duplicitám této aktivity, ale víme, že musíme vědět, co se děje a um, musí existovat nějaké centra, centrální místo, odkud bude přístup k těmto údajům. To by bylo užitečné. A um, skutečně musí to být eh, dostatečně i veřejně dostupné. A možná tam budou některé aspekty ochrany údajů, které by se zde vztahovaly, ale zhruba řečeno jde o e, údaje a dokumenty, které jsou k dispozici v jednom členském státě a tedy nechápu, proč, když něco může být dáno k dispozici k nahlédnutí v jednom, členském státě, v jednom členském státě, že by to nemohlo být dáno k dispozici k nahlédnutí v jiném členském státě. A Eh, já se tím ještě trochu budu zabývat, eh, ale skutečně eh, nechci, abychom šli tou cestou, že je tady příliš mnoho problémů s ochranou údajů. Ne, my jsme jednotný trh a takže bych si myslela, že to, co je dostupné v jednom členském státě, by mělo být dostupné ve ostatních členských státech. To je vše, co k tomu chci říci teď, i když ještě se tím asi budu více zabývat a připravím k tomu pozměňovací návrhy. Pane Martine, ještě chcete slovo? Yeah, thank you very much. Zunächst mal herzlichen Ano, děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat za velice jasné příspěvky. A ke kolegovi Bulmovanovi bych chtěla říci, že vidím, jak daleko, jak daleko jsem od eh, žurnalismu. Když on to neudělá, já sám předložím pozměňovací návrh. Musí to být závazné, musí to být dobře čitelné a musí to poskytovat právní schotu a ochranu citlivých údajů. To je přesně to, co, o co já se snažím společně se svými pracovníky a sekretariátem. Já jsem to formulovala trochu složitěji, ale toto by měl být takový nadpis. A co se týče toho centrálního pod kapitálu. I zde souhlasím s panem Švábem a ke kolegu Bous, kolegovi Bouslovi bych chtěl říct, že by bylo opravdu krásné, kdyby všechna data byla přístupná v jednom členském státě, tedy všechna data z ostatních států. Jistě, já si vzpomínám na dobu výboru pro ústavní záležitosti, kdy jsme se snažili o to, eh, dostat se k určitým informacím, které byly v radě a v komisi a šlo o to, aby tyto informace byly přístupné všem. To byl tenkrát náš cíl. Tenkrát se nám to ještě nepodařilo a stále to ještě nemáme v případě celé řady interních dokumentů, ale co se týče podniků, tak doufám, že se nám to podaří a že bude celý systém efektivní. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro návrhy je 10. května v poledne a budeme se jim zabývat první mm, černe, čer, 1. června a hlasovat bychom měli ve výboru Ekon 2. června a v tom gestorském výboru by se mělo hlasovat 23. června. Takže tak to vypadá stávající harmonogram. Do 10. května vaše pozměňovací návrhy, prosím. Děkuji. A nyní poslední bod dnešního odpoledne, bod 5, což je rozpočet 2011, všechny jeho kapitoly, kapitoly a zpravodajem je Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Poté, co jsme hovořili tak krátce o posledním bodu, tak budu také stručný, ale jedná se o velké množství peněz a proto bychom se na to měli dobře soustředit. Chci říct, že ten nový postup je zde tedy uplatňován. Je to ten nový postup, který vychází z Lisabonské smlouvy. Tímto způsobem se rozpočtová procentura stává zvláštním postupem, protože zde parlament a rado v jednom čtení společně rozhoduje o ročním rozpočtu. A nyní je to první rok, kdy tedy je uplatňována tato polisabonská strategie. Já musím říct, že z mého pohledu je ještě nejisté, zdá se osvědčící ne, ale my v sekretariátu vás i stíňoví zpravodajové se snažíme z této nové situace opravdu udělat to nejlepší. Rozpočtový výbor je sám odpovědný za ten návrh. Paní kolegyně Dědrževskyvá z mé frakce příští týden 10.5. předloží zprávu, která se bude týkat oddílu 3 um, rozpočtu. Podměňovací návrh musí být předložený do 12.5. Je to tedy velice krátká doba. Je to totiž urychlený postup a proto by pozměňovací návrhy sekretariát mi to takto doporučil, měly být, by měly být zasílány přímo zpravodaji. Já doufám, že to nezapříčiní další práce. Rád bych se nyní vrátil k několika aspektům obsahu, tedy tam, kde, kde máme tedy působnost našeho výboru je to tedy eh, oblast competition policy, pak je to oblast statistiky a pak je to oblast eh, euroskupiny, tedy dohledu nad Evropskou hospodářskou a měnovou unii. A pak je zde otázka osobních výdajů, výdajů za personál, pak zde máme otázky zdanění a musím říct, že komise byla velice brzděna radou v tomto aspektu, takže zde nemáme speciální seznam. A pak zde máme pilotní projekty a přípravná opatření v um, rozpočtu pro rok 2011, například transparentnost a stabilita finančních trhů, to je rozpočtová položka 17204, čty podpora e, příznivější situace pro mikroúrovy, pro e, podniky, to by byla linie 13344. Já eh, nechci zde zacházet do dalších detailů. Jistě všichni víte, milí kolegové, že zde máme sedmiletou periodu a stanovujeme tedy čísla souhrně na těch sedm let. Pak je můžeme přesouvat mezi těmi jednotlivými rozpočty. Já chci zde poděkovat eh, stínové zpravodajce a dalším stínovým zpravodajům, se kterým se se již setkal a shodli jsme se na to, že bychom se měli pokusit eh, rozpočtové cíle minulého roku dodržet, i v následujících letech, ale to půjde pouze v případě, když eh, schválíme tedy změny v pozdějším období. Proto bychom se měli nyní soustředit na priority já zůstanu v kontaktu se stínovými zpravodaji. Z mého pohledu by bylo důležité posílit zejména oblast statistiky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pan Ludvíkson. Děkuji, paní předsedkyně. Jistě je pravda, že ten nový postup změní dynamiku celého procesu. Pokud chceme mít skutečný vliv na finální výsledek, pak musíme do toho vstoupit již v rané fázi. A proto je podle mého důležité, aby náš výbor zaujal jednoznačné stanovisko a to brzy. Také důležité, abychom byli jednotní. Myslím si, že za náš výbor můžeme říci, že jistě dosáhneme lepšího výsledku, pokud budeme postupovat a hovořit jednotně. Takže myslím si, že v rané fázi je třeba bychom dosáhli koncenzu mezi jednotlivými poslaneckými kluby a dobrali se eh, jednotné reakce za náš výbor na tuto zprávu o předběžném návrhu rozpočtu oddíl 3 komise. Náš respektive zpravodaj zaujal konstruktivní stanovisko a naše předběžné schůzky ukázaly, že pravděpodobně bude možné dosáhnout takového koncenzu pokud je o návrh rozpočtu komise, náš celkový dojem je takový, že naše zájmy jsou asi dostatečně dobře ošetřeny. Je tam ještě pár otazníků, kde bude třeba text doladit, ale většina toho návrhu komise je přijatelná, podle mého názoru. Když si vezmeme celý návrh, myslím si, že v něm jsou dva hlavní problémy. Jednak Marže pod eh, kapitolou 1a je velice malá, i když je pravda, že došlo k navýšení v tomto návrhu proti původnímu plánu. 50,1 eh, milionů eur, které tam jsou zařazeny v současné době, to je velice malá částka. To znamená, že bychom neměli žádný skutečný manévrovací prostor při řešení oživení ekonomiky. Myslím si, že rada bude protestovat, ale myslím si, že Eh, musíme pomýšlet na možnost eh, zvýšení této částky tím, že bychom zvýšili částku nebo objem v tom víceletém eh, rozpočtu. Dále myslím si, že je tady otázka financování strategie EU 2020. Zase, že komise není připravena na tuto vlajkovou loď Eh, vlastně své činnosti vyčlenit žádné další prostředky. Chce jenom přeskupit již existující prostředky v rozpočtu a to je samozřejmě problém. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že nové prostředky na nové iniciativy, to musí být jednoznačně předpoklad úspěšného odstartování této strategie. Strategie EU 2020 je financována především v rámci rozpočtové kapitoly 1a. A tyto dva zmiňované problémy spolu tedy souvisí. Nemáme tady žádnou marži pro dodatečné platby v kapitole 1a a není tady ani rezerva pro dodatečné iniciativy v rámci strategie EU 2020. Myslím si, že musíme jasně říci komisi a radě v této věci, že nemáme dostatečné prostředky na realizaci strategie EU 2020 a v takovém případě ta strategie nebude vnímána jako důvěryhodná. A je třeba také připomenout, že iniciativy, které jsou hezké na papíře, musí být podloženy reálnými prostředky v rozpočtu. Dále pokud jde o snížení prostředků na koordinaci monitoringu jednotného věčního trhu. Vidíme, že eurozóna trpí problémy a je to oblast, kde musíme zesilovat činnost, nejoslabovat. oslabovat. Už tady zazněl problém statistik, to je také související téma, kde mohu jen podpořit návrh komise. To celkové navýšení můžeme vnímat, pardon, nemohu podpořit návrh komise, Čili došlo ke snížení rozpočtu eh, v některých bodech, to je třeba ještě projednat a je třeba zvažovat případné navýšení prostředků na oblast eh, statistiky. Nedávné události ukázaly, že je důležité mít přístup k relevantním, spolehlivým statistickým údajům týkajícím se finančních trhů a veřejných financí. Pokud je o zdanění a celní oblast, nemohu podpořit návrh rozpočtu komise protože nevyhovuje potřebě navýšit prostředky na mezinárodní spolupráci. Jedním pozitivním aspektem návrhu komise je, že zde máme předběžné řešení pro eh, měnový orgán. Je to nová rozpočtová položka v rámci kapitole 12, kde 15 milionů se převádí z rezervy. Já si myslím, že to přesně potřebujeme, abychom zajistili dostatečné pokrytí činnosti této agentury. To by měla být jedna z našich hlavních priorit v nadcházejících měsících. Další pozitivní věc je navýšení navrhované komisí u hospodářské soutěže. V obtížných hospodářských časech potřebujeme silná evropská opatření v oblasti konkurence. Je to důležitější než kdy dříve. Chtěla bych to schrnout, tady celá řada důležitých témat, které třeba projednat a návrh rozpočtu komise nepřináší žádná velká překvapení ani žádné větší nerovnováhy, alespoň z hlediska našeho výboru. Děkuji. Děkuji, pan Karas. Pan zpravodaj bych chtěl něco doplnit k mým předřečníkům. Za prvé, momentálně komise, co se týče rozpočtu, vůbec nedává manévrovací prostor pro politicky nutná opatření. To je špatná věc. My tento manévrovací prostor musíme vytvořit, protože jen tak budeme moci provádět politiku a nebudeme jakýmsi přerozdělovacím strojem. A druhá věc, EU 2020 ty cíle této strategie musí být podpořeny tímto rozpočtem. Ten rozpočet musí poskytnout nástroje pro EU 2020 a musí to být rozpočet pro rok 2011. Ten to musí odráčet. Není možné, aby se zde postupovalo pouze způsobem status quo. Za třetí, zde máme dva důležité cíle v strategii EU 2020 a ty jsou odpovědi na krizi. Jde o to, že musíme mít více evropských projektů v oblasti investicí, inovací, vzdělávání a výzkum. A toto vše musí být zacíleno na růst a zaměstnanost. To ovšem nepůjde, pokud na to použijeme pouze rozpočty členských zemí a ty jak si sečteme. Ne, my musíme převzít jakousi prvotní úlohu a musíme něco nabídnout. A třetí věc, ta souvisí s Eurostatem. Pokud ta současná pomoc Řecku a další typy pomoci bude lépe kontrolována, tedy pakliže budeme to chtít lépe kontrolovat než v minulosti, a týká se to i implementace evropských směrnic, tak musíme mít nezávislý statistický úřad Eurostat a tento úřad musíme finančně a personálně vylepšit a podpořit a to se musí projevit v rozpočtu na rok 2011. Pokud to neprovedeme, tak ztratíme na politické důvěryhodnosti, co se týče realizace našich politických klíčových cílů. Děkuji, pane Karasi, pan Glut. Um. Děkuji. Mě, já jsem si tady všiml jedné věci, když šlo o ta čísla. Že zde máme jakési nadproporční navýšení rozpočtových položek v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. A zde z perspektivy mé frakce si klademe takovou základní otázku, totiž zda je to nutné. A zda to, co řekl můj přesřečník, totiž, uh, ty, nutná, ty nutné infrastrukturní investice v, za, do zaměstnanosti a tak dále, e, i s ohledem na rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, to vše je důležité a musí to být zohledněno a hlavně to musí poskytovat jakési udržitelné dlouhodobé impulzy. Pokud to chceme realizovat, tak na tomto poli musíme učinit více, než jsme učinili v letosním roce. Tedy musíme investovat větší množství prostředků a předřečníci na to poukázali. A zde tedy máme takovou otázku, zda bychom nemohli něco převést oblasti zahraniční a bezpečnosti politici, politiky, protože zde máme příliš vysoké finanční zastoupení, zda bychom to tedy nemohli převést do té oblasti, kterou, o které jsem hovořil. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo? Nebo pan Schwab? chce zareagovat. Zcela krátce. Chtěla bych nejdříve poděkovat všem kolegům a kolegům za jejich opravdu cené příspěvky. A dále bych chtěl říci mému švédskému kolegovi z socialistické frakce, že samozřejmě mám velký zájem na tom, abychom v tento návrh rozpočtu vypracovali společně, tedy průzvěřově mezi jednotlivými frakcemi. Já se o to opravdu eh, zasadím ze všech sil. Proto vám děkuji za vaše návrhy. Co řekl pan Karas, tak to je politicky velice důležité, protože samozřejmě je správné, že můžeme dělat politiku pouze v tom případě, když dáme komisi prostředky pro to, aby mohla realizovat to, co jsme navrhli. A je jasné, že strategie EU 20 a 20 je rámcem, pro politiku, která potom bude prováděna z prostředků v rozpočtu, to je jasné. A k dalšímu kolegovi samozřejmě je pravda, že rozpočet pro zahraniční a bezpečnostní politiku by velice navýšen, když to srovnáme s minulostí, ale myslím si, že e, bude asi velice obtížné v rámci vyjednávání o rozpočtu, pokud se budeme soustředovat na jiné rozpočtové oblasti. Já si myslím, my musíme říct, proč v oblasti naší působnosti ty prostředky z našeho pohledu dostatečné nejsou a musíme si tedy zdůvodnit a ospravedlnit odpovídající navýšení. Pouze tak se nám podaří uskutečnit naše cíle. Z mé strany je to vše. Já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří ten návrh příští týden včas mít hotov. Já vás budu samozřejmě průběžně inspektovat o, průb- o jeho vyjednávání a je mi velice líto, že jsme pod takovým velkým časovým tlakem. Děkuji. Děkuji. Abych to schrnula, budeme diskutovat 21. června, 19. července to je, to je pro pozměňovací návrhy termín a hlasovat ve výboru Ekon budeme 6. září a v gestorském výboru se eh, bude hlasovat eh, eh, the current outline, um, as we... v rámci druhé plenárky. A takže tím mm, uzavírám dnešní schůzi odpoledne. A jak jsem řekla již na začátku, paní Salgado zítra ráno nepřijede, ale využijeme ten čas, který máme od 9.30 eh, na to, abychom diskutovali zde ve výboru o Řecku a dalších záležitostech, které nám leží na srdci a samozřejmě poté bude následovat pan komisař Barně, tak se na něj hezky zahřejeme. Diskuzí děkuji a uvidíme se zítra ráno.